So, dear colleagues, ladies and gentlemen, good morning. Let's start our session for today. Vážení kolegové, zahajujeme dnešní zasedání. Začínáme bodem číslo 8 a to je debata eh, s finským předsednictvím. A já jsem eh, velice rád, že rozvoj, eh, pan ministr pro rozvoj a obchod, pan Skinner je tady se mnou a že nám tady odprezentuje finské předsednictví a zúčastní se debaty s námi. Eh, samozřejmě eh, v obchodní oblasti je mnoho výzev. My jsme včera debatovali některé z nich, například otázky Mercosuru, a myslím, že to bude de facto mm, to nejdůležitější eh, v příští době. Také budeme ratifikovat dohodu s Větnamem. Doufám, že to nastane brzy. Bohužel máme Brexit a budeme sem se bavit o obchodní dohodě se Spojeným královstvím No a samozřejmě máme také Spojené státy, eh, což je náš eh, největší obchodní partner a dochází zde k určitému chaotickému vývoji a vzájemnému dráždění eh, a také sporům ohledně VTO. Dále tady máme jeden důležitý, důležitý Eh, důležitý eh, legislativní akt a to bude modernizace modernizace eh, předpisů o exportu IT. No a de facto v období v období eh, arabského jara. My jsme tedy eh, byli svědky toho, hm, jak západní technologie může pomoci eh, postaleckým hnutím. Takže i tímto se budeme zabývat za finského předsednictví. Čili máme toho mnoho a naopak času není mnoho, poněvadž finské předsednictví je opravdu krátké, a my se tedy těšíme eh, na spolupráci na těchto tématech a prosím, teď je čas na vaší prezentaci. Dear Mr. Chairman, Mr. Lange, honorably members of... Vážený pane předsedo, pane Lange, eh, eh, dámy a pánové, je mi ctí a velkým potěšením, že zde s vámi mohu dnes být, eh, debatovat s vámi a prezentovat eh, agendu finského předsednictví v oblasti obchodních politik. Náš eh, zahraniční obchod je mimořádně důležitý pro udržitelný růst Evropského společenství. Jsme největší obchodní blok na světě a taktéž největší producent zboží a služeb. Rovněž jsme největším zahraničním investorem a největším příjemcem zahraničních investic. A jsme nejdůležitějším obchodním patrem více než 80 zemí. Eh, naše iniciativy, eh, jako je třeba všechno kromě zbraní, ukazují, že jsme otevřeni, tedy náš trh je otevřen pro rozvojový, eh, rozvojový svět. My tedy podporujeme dobrých 30 milionů pracovních míst jako obchod, 114 žen a mnoho e, pracovních míst vzniká mimo Evropskou unii, a to i v rozvojovém světě. Obchod e, to je vlastně výhodná záležitost pro všechny zapojené, e, zvyšuje životní úroveň, zvyšuje o zaměstnanost, potlačuje chudobu, spojuje lidi, podporuje inovace a pomáhá její šíření. Inkluzivní a e, vzájemně výhodné výsledky vedou k trvalým přínosům. E, e, merkantilistický přístup není dobrý, je to chybný pohled na mezinárodní obchod. Naše obchodní politika ovšem musí také reflektovat evropské hodnoty, přispívat k svobodě demokracii, rovnosti, právnímu státu, lidské důstojnosti a lidským právům. Musí také podporovat vysoké standardy ochrany životního prostředí a spotřebitelů. Legitimita evropské obchodní politiky se opírá o podporu eh, lidu v Evropské unii, tedy občanů i firem. Tento výbor a obecně Evropský parlament sehrávají obrovskou roli eh, v tomto procesu. My jsme svědky širokého, široké shody, širokého konsenzu, eh, pokud se týče naší obchodní agendy. Já se těším na dnešní debatu a jsem přesvědčen, že budeme pokračovat v těsné spolupráci eh, v příštích měsících ku prospěchu evropských občanů, firm a evropských hodnot. Hodnoty, které jsem již zmínil, jsou reflektovány v našem vládním programu, který platí od června. Eh, klademe důraz na udržitelný rozvoj a to také eh, v souvislosti eh, environmentální, ekologické a sociální. Myslím a jsem přesvědčen, že všichni s tímto souhlasíme zdůrazňujeme, eh, jak důležitý je otevřený obchod založený na pravidlech. V době rostoucího světového napětí a nárůstu protekcionismu je to Evropská unie, kdo eh, se snaží chránit multilaterální obchodní systém a společná pravidla. A zároveň zůstáváme otevřeni pro obchodní, pro mezinárodní obchod. VTO eh, patří k úhelným kamenům Eh, globálního systému vlády a je třeba ji podporovat. Jsme odhodláni VTO eh, posilovat a Evropská unie by v tomto měla hrát vůči roli. Evropská unie eh, předložila řadu návrhů, přičemž k těm nejnáhavějším patří řešení sporů a odvolací orgán. Bohužel se zdá, že eh, tento eh, dohodovací orgán, odvolací orgán, zřejmě přestane fungovat eh, v prosinci. Obchodní systém a systém řešení obchodních sporů funguje už více než 40 let. Země tedy byly odhodlány a musí být odhodlány Eh, podporovat otevřený obchod, ale tyto předpoklady dnes nejsou zcela splněny. Musíme hledat alternativy a také Evropská unie musí v tomto smyslu předkládat návrhy. Uvidíme v příštích měsících, eh, zda eh, budeme mít podporu členů VTO. Podle mě je naprosto jasné, že v situaci, kdy členové VTO přestanou, přestanou respektovat eh, pravidla a hrát podle nich, utrpí zejména ti menší a zranitelní hráči. Naše obchodní vztahy se Spojenými státy byly vždycky silné, vzájemně výhodné, naše ekonomiky jsou Eh, hluboce propojené. Transatlantické partnerství bylo vždy páteří mezinárodní bezpečnosti a mezinárodního systému. Navzdory současným potížím ve vzájemných stazích chceme pokračovat v stavění na oné silné tradici a chceme eh, být pozitivní v naší agendě vůči e USA. Současné zdroje napětí jsou jasné cela na ocel a hliník stále platí, e, přičemž e, se opírají o podivnou interpretaci e, problematiky mezinárodní bezpečnosti. V současné době se hovoří o opatřeních, která se týká dovozu automobilových součástí. Jak jsem řekl, my chceme pracovat na vyváženém a konstruktivním vztahu na e, základě rovnosti a jsme ochotni nadále vyjednávat na základě mandátu Rady. Budeme pokračovat v práci, ve spolupráci se Spojenými státy na mezinárodní úrovni a budeme hledat řešení pro neférové obchodní praktiky uváděné do života třetími zeměmi. Musíme ovšem být připraveni bránit své vlastní zájmy, bude-li to třeba. A to způsobem, který je v souladu s pravidly VTO, tak jak jsme to už léta o to usilovali. A nyní k Číně, pane předsedo. Čína je jednak důležitým partnerem a zdrojem velkých příležitostí pro Eh, evropský biznis a zároveň světovou mocností, eh, která působí mnoho problémů. A to platí také pro eh, obchodní praktiky Číny. Máme mnoho omezení v přístupu na trh, zasahování státu, technologické transfery a také porušování IPR místo toho, abychom se nadále otevírali, vznikají nové bariéry. Jasné, že Čína, jako všichni, musí hrát podle pravidel. My pracujeme na vícestranných řešeních a snad tedy ve spolupráci s Čínou. Ovšem eh, zároveň musíme uvažovat o evropských řešeních. Musíme najít správné nástroje pro to, aby pravidla byla všechna pro se, stejná pro všechny, pokud chceme uspět vůči Číně. Máme zájem a usilujeme o rozšiřování evropské sítě obchodní dohod, eh, včetně tedy Afriky a Latinské Ameriky. Probíhá řada jednání, například s Chile, s Mexikem, Austrálií, Novým Zélandem a Indonésií. Velmi významným krokem vpřed je nedávné podepsání eh, dohody o volném obchodu a o investicích s Větnamem. Tím se posilují naše obchodní vztahy směrem do jihovýchodní Asie. Tyto dohody mají eh, jednak jasné ekonomické přínosy, ale také budou usilovat o posilování životních Eh, životního prostředí a také práv pracujících. Zapojování Větnamu do tohoto systému je třeba eh, uvítat nedávné eh, schválení ratifikace umluvy ILO o kolektivním vyjednávání je takovým příkladem, jak naše dohody mohou zlepšovat standardy pracovních podmínek u našich partnerů je třeba, abychom měli nástroje, jejichž pomocí budeme prosazovat své hodnoty. A to se týká také lidských práv a práv pracujících ve Větnamu. Tyto eh, dohody eh, nám poskytují určitý pákový efekt a bez nich bychom eh, takový vliv neměli. Politická dohoda se zeměmi Mercosur je velice důležitá a v řadě ohledů je pozitivním krokem správným směrem. A to ne pouze ekonomicky, ale také politicky. Pro Evropskou unii bylo dosažení této dohody strategickým cílem, který jsme sledovali přes 20 let. Vysíláme tímto signál, že v době rostoucího globálního protekcionismu existují země, které jsou ochotné rozšířovat obchod místo, aby zabírali své trhy. Pokud se týče oné dohody, eh, zatím eh, nemáme zcela posouzený dopad eh, této dohody a například ani na evropskou, evropské zemědělství. Dohoda nicméně otevírá významné ekonomické příležitosti pro Evropskou unii v zemích Mercosur. Kromě obchodu tato budoucí dohoda bude také rámcem pro politický dialog a spolupráci a spolupráce v široké oblasti témat, včetně ochrany životního prostředí a boje proti klimatickým změnám. Například Brazílie a další země Mercosuru se prostřednictvím této dohody zavazují efektivně plnit pařížskou dohodu o klimatické změně já eh, se si uvědomuji, že toto je klíčový problém pro Evropský parlament a mnohé naše občany. V souvislosti se současnými rozsáhlými požáry v Amazonii potřebujeme takovéto dohody, jako je dohoda s Mercosurem, abychom zajistili, že země jako je Brazílie budou respektovat mezinárodní závazky. Obecně řečeno chceme podporovat integraci rozvojových zemí do globální ekonomiky. Co se týče, dámy a pánové, Afriky, my jako Evropská unie bychom se měli soustředovat na to, jak můžeme co nejlépe napomáhat regionálním integračním procesům na kontinentu. Eh, také africká kontinentální oblast volného obchodu, eh, jak vidíme, opravdu vzkvétá. Mnohé se zde děje, ale zároveň je třeba se zaměřit na to, aby se sociální, eh, současné dohody řádně naplňovaly. Proto nás zajímá, jak zajistit to, aby výhody Eh, obchodních dohod eh, byly plně využívány podniky, zejména těmi malými a středními. Eh, současně s tím potřebujeme, aby naši partneři plnili pravidla a respektovali závazky, k nímž se přihlásili. V souvislosti s celkovým důrazem na udržitelnost musíme se více zaměřovat na životní prostředí, eh, genderovou rovnost, eh, lidská práva, práva pracujících eh, v souvislosti s obchodními dohodami. Jsme přesvědčeni, že výsledků lze dosáhnout prostřednictvím obchodních dohod. Současně s tím musíme zlepšit naplňování kapitol o obchodě a trvalé udržitelném rozvoji v našich obchodních smlouvách. Implementace je eh, klíčovým problémem. Eh, je to důležitý aspekt eh, v našich vztazích s Mercosurem. Je třeba pamatovat, že už jsme dosáhli velice pozitivních závazků ze strany Větnamu. Odpovědné obchodní chování a udržitelné hodnotové řetězce jsou pro Finsko vysoce důležité. Plánujeme uspořádat konferenci o obchodu a lidských právech v Bruselu v prosinci, eh, tak abychom eh, posunuli vpřed eh, debatu na evropské úrovni. Boj proti klimatickým změnám a zmiňování jejich účinků je zastřešující prioritou finského předsednictví. A samozřejmě my jsme odhodláni plnit pařížské dohody a spolupracovat na klimatických otázkách. No a teď je, je třeba se eh, posunout k implementaci. Příležitosti máme eh, v liberalizaci eh, výroby i služeb a v posunu k nízkokarbonové a cirkulární ekonomice. Eh, taky je třeba, abychom podporovali celosvětově eh, oceňování eh, karbonových emisí a promítat to také do palivové politiky. Nechceme být restriktivní, chceme spíše otvírat trhy tak, abychom mohli exportovat environmentální technologie a služby po celém světě. No a závěrem, pane předsedo, Moji ministerští kolegové už hovořili o nutnosti dále rozvíjet společný trh. Existují e, věci, e, kroky, které můžeme podniknout, zejména v oblasti e, služeb a obchodu. To bude mít samozřejmě vliv také na konkurence evropských firm mimo Evropskou unii. Eh, podobně lze říci, že sousadná, současná a budoucí legislativa v oblasti obchodu musí mít na paměti také otázky konkurenceschopnosti. Eh, chceme připravit udržitelnou budoucnost. A kromě toho, že máme společnou vizi, musíme také vyvíjet společné úsilí, podnikat společné kroky a zejména společně implementovat. Eh, zopakoval bych ještě jednou, že se velice těším na to, abychom eh, dnes a do budoucna o tomto dále debatovali. Děkuji vám, pane ministře, za tento ucelený přehled politiky rady v následujících měsících. A teď vám dám příležitost prodiskutovat eh, toto téma. Je to horizontální politický politická situace a nejdříve tedy koordinátoři politických skupin dostanou dvě minuty a potom eh, dám, pane ministře, slovo vám, můžete odpovědět a potom další členové budou mít příležitost vyjádřit se. Za APP dvě minuty, Kristof Hansen. Yes, thank you very much, uh, Chair Lange. Děkuji, pane předsedo Lange, děkuji, pane ministře, za to, že jste k nám dnes přišel. Já mám tři krátké otázky. Za prvé, chce finské předsednictví eh, postoupit, eh, pokud je o BIT s Tajvanem, potom dvojí užití. Chcete za finské předsednictví dokončit eh, agendu na toto téma za vašeho předsednictví? Myslíte si, že v radě bude dostatečná flexibilita? Dosáhnete toho? A třetí otázka. Mm, členské státy přišly přes léto se vstupy. Zajímá mě, jak chcete postoupit eh, kupředu, pokud jde o nástroj eh, mezinárodního mm, veřejných zakázek. Teď sociální demokraté Katrin van Brandt. Děkuji, vítám vás tady a také eh, blahopřeji nové finské vládě k ambicioznímu programu. Dvě věci. První věc je Mercosur, Myslím si, že to e, velmi sleduje celý parlament i naše politická frakce. Přes léto e, jsme viděli e, vyjadřování našich občanů a v rámci veřejného mínění byly tady dvě reakce. První v tom smyslu, že bychom to měli co nejrychleji dokončit, protože jakmile bude platit tato dohoda, tak budeme schopni zastavit ty požáry v Amazonii. A druhá skupina říkala, že bychom ji tuto dohodu neměli ratifikovat vůbec. A já si myslím, že um, validní není ani jedno. Nevidím tady ale žádný, nevidím tady žádný důkaz, um, kdybychom měli dohodu o Mercosuru, asi by to neukončilo požáry. My se musíme spíše strategicky zamyslet nad tím, jak tuto dohodu použít, využít ještě před ratifikací, tak abychom zajistili reálnou implementaci pařížské dohody, ale mm, platí to například i pro dodržování lidských práv eh, původních obyvatel. Takže musíme uh, diskutovat o um, podmínkách před ratifikací Mercosuru. A chci se zeptat, eh, budete spouštět takovou politickou diskuzi na radě? A potom druhá věc, eh, taková průřezová ke klimatické politice. Vím, že finská vláda má vysoké ambice, do roku 2035 chce být klimaticky neutrální. My jsme se jako Evropa zavázali do roku 2050. To znamená klimatická legislativa, eh, posílit ambice do roku 2030 a dosáhneme toho jenom, když budeme ambicioznější u ETS, takže potřebujeme reformu ETS a také unik uhlíku. A já si myslím, že to uděláme jenom, když budeme mít nějaký mechanismus modifikace eh, uhlíku abychom byli ambiciozní u klimatu, ale zároveň abychom chránili náš průmysl. A myslím si, že tento výbor v parlamentu by tady měl sehrát vůči úlohu a vy jako finské předsednictví byste to také měli udělat a tam si jste ochotní. Ano, děkuji. Renew Europe a teď eh, Karin. Ano, děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Je opravdu inspirující poslouchat eh, vaše příklady ve Finsku, jak jste dokázali eh, integrovat eh, obchod a environmentální politiku a strategii udržitelného rozvoje. A myslím si, že nás to inspiruje i při naší práci tady v parlamentu a v našem výboru. Byla bych ráda, kdybyste mohl zajít do větších podrobností ohledně časového harmonogramu jaké máte plány na podzim, abychom přesně věděli, co můžeme očekávat v následujících měsících. A také chci ještě něco říci k věci, kterou jsme diskutovali za posledních pár něko- několik dní a budeme o ní mluvit asi i do budoucna. Otázka Mercosuru a klimatu na jedné straně a obchodu na straně druhé. My si myslíme, že obchod to je jeden z nejdůležitějších nástrojů pro udržitelný rozvoj. I v souvislosti s klimatickou změnou. Nejde jenom o to, co se děje předtím, než je podepsána dohoda. Musí to být nástroj i ehm, nadále, po té, co se ta dohoda podepíše. Takže ehm, já si myslím, že nás čeká eh, opravdu rozsáhlá veřejná diskuze, eh, diskuze mezi politiky, diskuze eh, s nevládními organizacemi. Můžete nám tedy říci, jaké jsou vaše názory, jak si podrobněji, jak se myslíte, že bychom se k tomu měli postavit? Protože pokud eh, ta diskuze neproběhne kvalitně, tak lidi nebudou věřit, eh, že obchod je takto důležitým nástrojem, jak si myslíme my tady. Takže je potřeba se k tomu takto postavit. Děkuji. Eh, zelení Hautela. Děkuji. Eh, vítám vás tady na našem výboru, pane ministře. Já si myslím, že tady už slyšíme eh, trošičku změnu v notách, protože je to nedávno, co řada expertů na obchod říkala, prostě obchod je obchod a ostatní témata, to se řeší jinde. Ale teď máme agendu 2030, máme povinnost um, um, jak se zaintegrovat um, tyto oblasti, eh, více zkombinovat obchod a rozvoj. Díváme se také na obchod a zemědělství eh, v souvislosti s udržitelným rozvojem. A abychom eh, podpořili volný obchod eh, a ty přínosy a my jako Finové to podporujeme a myslím si, že Švédsko také. Ani my, ani Švédsko bychom nebyli tam, kde jsme, kdybychom se neotevřeli obchodu na začátku 20. století. Ale aby to sebou přineslo přínosy pro všechny, tak si myslím, že eh, musíme zaintegrovat udržitelný rozvoj do politiky obchodu. Je tady několik aktuálních témat, už to říkali kolegové přede mnou. Když se podíváme například na Mercosur, Ta kapitola o udržitelném rozvoji mnohokrát uvádí, eh, že strany dohody mají nebo musí. V angličtině tam šel a vy jste právník, takže nám možná můžete říct, eh, jaké povinnosti z toho vyplývají. Jak tedy budou vypadat ty další kroky, ta implementace kapitoly o udržitelném rozvoji? musí to být eh, vykonatelné, eh, musíme mít možnost eh, kontrolovat dodržování těchto pravidel. Já jsem na těch 50 stránkách této kapitoly nenašla nic, co by mm, mě přesvědčilo, že to bude kontrolovatelné. Jaká je tady tedy záruka, že se ta situace do budoucna nezhorší, například co se týče využívání krajiny, deforestace, lesní požáry, a práva původních obyvatel. Ano, děkuji, jde pan Velis. Good morning, Dobrý den. Děkuji panu předsedovi a děkuji také panu ministrovi za velmi dobrý projev. Já jsem chtěl říci, že Spojené království eh, vždy byl dobrým přítelem a klientem EU, zákazníkem, co se týče o obchodu um, se zbožím a službami, podle našich statistik, eh, my máme 44 um, miliard eh, liber eh, obchodní nadbytek za rok. Za posledních 10 let EU e měla 489 miliard co se týče obchodu se Spojeným královstvím. A e, my jsme také za poslední roky e, do těchto projektů investovali miliardy. A čistým přispěvatelem jsme e, v hodnotě 90 miliard liber po rabatu Spojeného království. Také jsme je jednou z pouze šesti zemí v EU, které splňují 2% HDP, které jdou do NATO. A tato dohoda je vnímána naší veřejností jako nejhorší v historii ehm, dohoda o Brexitu. Máme tam eh, pojistku, ehm, jako celní unii, kterou ehm, má v rukách Evropská unie a potom jsou tady eh, obrovské příspěvky, eh, které jsou potřeba k tomu, aby se vůbec dále vyjednávaly dohody o obchodu. A dále se tam hovoří o britské armádě a dalších povinnostech, eh, které eh, bude komise vyžadovat. Eh, navíc je tam naše ekonomika dále navázána na tu evropskou. Nebudeme schopni si přizpůsobit naši ekonomiku podle našich potřeb. A já mám otázka, otázku na pana ministra, ale i na Žana Kloda Junkra a na paní von der Leyen. Budete uplatňovat článek 24 GAT, který by okamžitě vyřešil hranici v Irsku? A pokud ne, tak e, proč ne? Děkuji, já jsem udělal chybu. Teď bude ID pan Kofr. Thank you for that, chairman. I... Děkuji, pane ministře, za váš projev. Já mám dvě otázky. První se týká toho, když se diskutuje o obchodních dohodách, buď se řeší jenom obchod a e, nebo klima a životní prostředí. Já si myslím, že jsou důležitá obě témata. E, obchod, e, klimatické záležitosti a pracovní síla. Jak vnímáte toto dilema? Vy jste to stručně zmínil ve svém projevu, ale byl bych rád za podrobnosti. Dále, když jste zmiňoval Afriku, velmi krátce ve vašem projevu, byl bych rád, kdybyste nám k tomu dal více podrobností. Děkuji. ECR, pan Bura. Děkuji, ehm, přeji všem dobrý den, zdravím vás, pane ministře. Myslím, že se shodneme na klíčových eh, prioritách finského předsednictví, ale přesto mám otázky. Nejdříve k Brexitu. Máte plány eh, připravit eh, budoucí vztahy v případě tvrdého Brexitu? Najednou se budeme muset při exportu řídit pravidly eh, VTO, budou tam obrovské dovozní tarify, takže pokud, mm, ať už dojde k jakémukoliv Brexitu, potřebujeme nějaké nastavení budoucích vztahů a potřebujeme dohodu o volném obchodu, to minimálně. Dále vztahy s USA. Plánujete pokračovat v dialogu s prezidentem, protože eh, Trump a Juncker vedli dialog. Eh, měla by tam být nějaká omezená dohoda ohledně průmyslového zboží. Eh, myslím si, že bychom tu měli mít jasné stanovisko, co se týče odvedných opatření. Máte plány eh, pokračovat v tomto dialogu? Myslím si, že jsou tady vzájemné zájmy. Je na tom vzájemně zájem. Čína reaguje proti dumpingovým cenám. Důležité je, abychom zajistili dohody o investicích na základě reciprocity. Teď eh, podniky musí, eh, když jdou do Číny, eh, transferovat technologie a není tam žádná vzájemnost. To je pro nás velmi důležité. A potom Indie. Od roku 2013 už nevedeme dialog ohledně dohody o volném obchodu. Máte v plánu hm, znovu kontaktovat indickou vládu? Děkuji a potom Herman Tronskue. Děkuji, zdravím vás, pane ministře, a chci velmi poděkovat eh, za eh, zajímavé eh, uvedení finských priorit, co se týče obchodních záležitostí. Já souhlasím s vaší perspektivou a když mluvíte o systému založeném na pravidlech, tak si myslím, že by to měl být opravdu systém založený na pravidlech. Ale já jsem ze země, kdy um, to vypadalo, my jsme si mysleli, že pravidla platí na pořád, ale zkušenosti ukazují, že to tak není. A to platí i v obchodní politice. Pravidla, hodnoty, očekávání našich občanů se mění. Podmínky se vyvíjí a když se mluví o, o udržitelném rozvoji, tak se asi všichni shodneme. E, nebo globální hodnotové řetězce. To jsou podmínky, Eh, které jsme neměli na paměti jako první, když se stanovovala pravidla VTO. Takže jak finské předsednictví a rada obecně postoupí ku předu, jak se bude účastnit při nastavování společných pravidel – ať už jde o Čínu nebo Indii, tak eh, ti prostě mají jiný přístup než k, pravi, eh, k těm pravidlům, která byla stanovena před 20-30 lety. Myslím si, že teď máme odpovědnost při nastavování pravidl, pravidel v rámci VTO. Je to tedy obrovský úkol a konkrétní otázka tedy je, jak daleko USDG 17 Eh, půjdete, jak se bude reformovat systém VTO, potom, jakým způsobem eh, bude mít komise novou obchodní strategii pro následujících pět let. Musí to být nastaveno transparentně, tak aby to naši občané chápali, eh, aby věděli, co je na samotných členských státech a co se bude dít společně s parlamentem. Děkuji. Eh, pane ministře, teď vám v rámci prvního kolečka dám 6 minut na odpověď a potom máme další žádosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše otázky. Já si myslím, že je zřejmé, že ehm, řada těch témat, ehm, jsem, řadu těch témat jsem zmínil ve svém projevu. Já jsem ehm, se snažil zmínit ty zajímavé oblasti, do co největších podrobností. Pokud jde o systém založený na pravidlech a pokud jde o hodnoty, které prezentujeme, finská vláda je naprosto přesvědčena, že politiky musí vycházet z hodnot. A toto platí i pro politiku obchodu. A proto velmi podporujeme aby se v těchto dohodách eh, bral v úvahu dopad na životní prostředí, udržitelný rozvoj, rovnost, práva žen a dívek i pracujících. Naše vláda má ambiciozní program. Uvádí se tam, že Finsko by do roku 2035 mělo být uhlíkově neutrální. To je asi nejvíce ambiciozní cíl v celém světě. Musím říci, že není to pro nás jednoduché. Velmi usilovně na tom pracujeme a přibližujeme se k tomu cíli, ale eh, zároveň chceme říci, že to musí probíhat společně. Veřejný sektor, soukromý sektor, třetí sektor a tak dále. Ale dosažitelné to je. V zásadě, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje SDG a potom Mm, tu kapitolu udržitelného rozvoje, která tady padla, tak je zřejmé, že udržitelný rozvoj má svou budoucnost. Bude to tak a mělo by to tak být. A jak jsem říkal ve svém projevu, je důležité, abychom se zaměřili na implementaci. Implementace je klíčová. Pokud jde o Afriku, Indii, další kontinenty, tak eh, je zřejmé, že výzvy v globálním obchodě v rámci globálních politik obecně ukazují, že je všechno v dnešní době provázáno v rámci politik. Obchodní politika, politika rozvoje, humanitární záležitosti, ehm, bezpečnost a vnější eh, vztahy. Všechno to spolu navzájem souvisí. Pokud je o Tajván, padla tady otázka ohledně našeho stanoviska. Musím říci, že to se na radě ještě neřešilo. A také se ptáte na eh, tu dohodu IPA, ochrana investic. Finské předsednictví eh, bude dále pracovat na eh, změněném návrhu, pokud jde o mezinárodní nástroj získávání zakázek a máme to v plánu v následujících měsících. Po závěrech březnové Evropské rady probíhají technické přeskumy detailů a návrhu. Výsledek eh, tohoto technického přeskumu bude jasnější v následujících měsících. Asi by bylo předběžné eh, nějak předjímat výsledek těchto diskuzí. Dále jste se ptali na nařízení o dvojím užití, zboží dvojího užití. Tato nová verze nařízení by měla být eh, silnější, pokud jde o implementaci a prosazování. Je tam také koordinační mechanismus, který má být vytvořen pro prosazování. Je zřejmé, že Evropská unie by měla také eh, posílit dialog se třetími zeměmi, tak aby eh, vývozní kontroly byly efektivnější. Potom jedna otázka se týkala Ehm, těch ehm, změn, ehm, adjustací, co se týče uhlíku, to, co je v našem eh, vládním programu, uvádí, že Potřebujeme proveditelné mechanismy, například eh, Border Carbon Adjustment, a tyto eh, mechanismy eh, budeme muset přeskoumat, tak abychom zajistili, že ceny budou stejné pro výrobky, které jsou vyrobeny jak v EU, tak mimo území EU. Zároveň se na to musíme velmi pečlivě podívat z různých úhlů pohledu. Je to velmi aktuální téma a budeme o tom diskutovat během podzimu za našeho předsednictví. Dále Indie. Žádali jste větší podrobnosti. Probíhá dialog mezi komisí a Indií, co se týče obchodních vztahů. A jak víte, Indie je důležitým partnerem EU. To bez pochyby. Čína Já už jsem na Čínu odkázal ve svém projevu. Je zřejmé, že obchodní vztahy EU-Čína jsou součástí širších politických a ekonomických vztahů Týká se to například hospodářské soutěže, průmyslové politiky a pravidel vnitřního trhu. Reforma VTO by mohla být dobrým základem pro to, abychom mohli řešit asymetrii, která v tuto chvíli funguje a Čína by svou retoriku měla také odrážet v při, reálném přístupu na trh. Přístup eh, Číny k VTO eh, jí přinesl velké přínosy a teď tedy musí také začít plnit své závazky. Musíme se také naléhavě podívat na eh, soubor nástrojů EU, abychom mohli řešit přístup Číny k obchodu a k investicím. Máme například nové nařízení o hledně screeningu FTI, to je důležité v této věci a musíme eh, se také zamyslet nad tím, jakým způsobem eh, navigovat mezi eh, tou dynamiku USA, Čína a EU. Pane předsedo, prosím. Unfortunately, we have 11... Bohužel tady máme ještě dalších jedenáct přihlášek do debaty, takže máme málo času. A druhé kolo a sice každý na jednu minutu, co nejrychleji, prosím. Paní Šádek pět. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z nízozemí a zde probíhá řada debat o Mercosuru a co to znamená pro rodiny farmářů. Vy eh, hovoříte o eh, klimatické dohodě, ale my si přejeme zachovat zemědělskou výrobu v Evropě, což máme v této dohodě také zapsáno. Čili jaké jsou důsledky? Vy se možná usmíváte, ale o to vlastně jde. A s Mercosurem budeme debatovat hodně o eh, těchto zemědělských záležitostech. A eh, potřebujeme vyjasnit fakta. Já bych vás požádal, abyste spolupracovali, protože pokud ne, eh, tak my eh, to nepodpoříme. Eh, životní prostředí je tedy důležité a klima také, ale potřebujeme tedy udržet výrobu masa a vůbec zemědělskou výrobu tady. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, my jsme Unie založená na pravidlech, společných hodnotách. A obchod, jak už bylo řečeno, to není jen tak nějaký business as usual, souvisí s našimi hodnotami. A my tady máme jednu výzvu, a to je Turecko. Turecko, tady můžeme říct, že ta otázka stability a implementace eh, v souvislosti s eh, našimi hodnotami zcela selhala. Turecko nadále eh, kupuje severní část Kypru a neuznává Kyperskou republiku, ačkoliv se k tomu zavázalo. A v nedávné době byly turecké válčné lodě vyslány do výhradní ekonomické zóny Kypru. Můžete mě říci, co tedy může Evropská unie udělat proti Turecku, vzhledem k tomu, že Evropská rada se rozhodla pro tvrdší opatření. Děkuji, pane ministře, za vaše vystoupení, eh, které opravdu dobře zapadá do současného timingu. Máte velice ambiciozní program z hlediska těchto Mm, kapitol volného obchodu. Takže je to ten správný okamžik, aby se tyto záležitosti ovlivnily, včetně těchto dokumentů, tak aby tyto kapitoly se staly závaznými. Vy jste to ostatně již vyjádřil, tak jste napsal dopis paní Margeriny toto léto v souvislosti s Mercosur. Samozřejmě my se budeme velice rádi účastnit konference, ale jakým způsobem konkrétně chcete zajistit uplatnění těchto ustanovení tak, aby se tyto kapitoly staly závaznými? Podporujete například nominaci jakéhosi mm, příslušníka nebo styčného obchodního eh, Mm, pracovníka, který by se zabýval zkoumáním plnění těchto ustanovení v oblasti klimatu, biodiverzity a dalších otázek. Vyjednávání a diskuse byly zahájeny na toto téma také na úrovni rady. Jaký akční plán navrhnete, tak aby se tyto kapitoly staly skutečně závaznými? Děkuji, pane ministře. Já se omlouvám za drobné spoždění dnes ráno. Eh, k té eh, konferenci o obchodě a lidských právech v prosinci, tu musím říct, že ji velice eh, vítáme. Měla bych jasnou otázku zapřede. Za prvé chci blahopřát finské občanské společnosti za rozvoj za rozvoj odborářského hnutí, a například také se zabýváte eh, tím, eh, co se děje na trhu práce v Jihovýchodní Asii. Nicméně eh, v Ženevě probíhají jednání o lidských právech v obchodě, ale my bohužel nemáme vyjednávací mandát od rady. Bude tedy vaše předsednictví Eh, si brát jako prioritu to, abychom eh, takovýto mandát měli, tak abychom skutečně mohli eh, závazným způsobem jednat. Paní Rafaela. Děkuji. Mám otázku o Africe a doufám, že tedy Eh, už v prvním kole jste mohl říci o něco více. Vy jste řekl, že třeba zajistit to, aby v Africe se naplňovaly stávající dohody. Ale víme eh, dost o efektivnosti těchto dohod. Eh, neměli bychom je například vyhodna, vyhodnocovat jako třeba postkoton a tedy také hlídat implementaci. Děkuji, pan Kenneth. Pane ministře, vážený pane ministře, a děkujeme za vaše vysvětlení. Mám následující otázku. Nedávno jsme měli zasedání se zástupci výroby a pěstování oliv v Andaluzii. Víte, že to je hlavní region z hlediska pěstování oliv. A byly tam vyjádřeny určité pochybnosti z hlediska eh, zemědělství, co se týče hm, dohod o volném obchodu. Opětovně tento sektor byl takzvaně obětován, tak aby eh, se eh, jaksi usnadnilo zaměstnávání v průmyslu. My víme, že Mercosur je velká výzva pro nás. Mercosur je spochybňován, zvláště z hlediska Montesano a také krize, která nyní eh, existuje v amazonských pralesích. A víte, že mm, toto také vyvolalo novou diskusi ohledně zemědělského sektoru, eh, který může být poškozen v rámci této dohody. Finské předsednictví eh, bude eh, obhajovat zájmy zemědělců a chovatelů v Evropě? To je otázka, kterou vám chci položit. Já myslím, že vy jakožto obchod, jako minister pro obchod a pro pomoc asi eh, vidíte, co skutečně potřebuje rozvoje země, aby se mohli zapojit do mezinárodního trhu, ale také eh, budovat svoji vlastní občanskou společnost, eh, lidská práva, právní stát a tak dále a samozřejmě respektovat životní prostředí. Ale mám tady konkrétní otázku o obchodě a udržitelném rozvoji. Eh, třeba včera jsme se bavili o tom, že eh, v případě Koreje eh, se 8 let čeká na ratifikaci. Ale zajímalo by mě, jestli tady se budete zabývat v rámci svého předsednictví těmito kapitolami. A také, aby se rozhodlo, kdo bude vyjednávat, jestliže ty problémy se objeví. Niin, että meidän aikanamme Eh, důležité je také, aby eh, finské předsednictví zajistilo, že nebudou přerušena žádná jednání. Musíme takto ukázat, že je velice důležité mít tyto vztahy z hlediska vyjednávání, a to ve všech oblastech, to znamená Mercosur, USA a tak dále. Eh, pokud by tato jednání byla přerušena, nebyli bychom na to skutečně hrdí. Katlin již řekla, že musíme dobře využít tuto dobu pro jednání. Eh, vážený pane předsedo, pane ministře, vážení kolegové, Ursula von der Leyen hovořila o vytvoření silnější Evropy, zejména posílení evropské role jako globálního lídla, lídra v oblasti standardů a vytváření otevřených a férových eh, systémů obchodu. Zajímal by mě, jak, eh, jaký vztah mají finské priority k tomu, co řekla paní van der Leyen, van der Leyen a zejména pokud se týče západního eh, Balkánu a eh, záměru začít hovořit, začít jednat s severomakedonskou a albánskou vládou. Erika Tajnen. Bylo zde výrazně zdůrazněno, že mezinárodní eh, obchod musí spočívat na hodnotách, že zde musí platit pravidla. A je pravdou, že Finsko eh, toto zdůrazňuje také z hlediska své funkce předsednictví. Uvědomuje se mi význam eh, této záležitosti. Je důležité, aby Finsko i nadále se snažilo Eh, pokračovat v jednání s ostatními státy. Není možné, aby tato jednání byla přerušována tak, jak se to stalo v poslední době, zvláště v tuto dobu, kdy vztahy mezi USA a Čínou jsou velmi napjaté. Je velmi důležité, aby v této situaci Evropa i nadále pokračovala ve vyjednávání. Právě proto, že prezident Trump hrozí eh, se zvýšením cel pro dovoz automobilů. Je důležité vědět, v jaké situaci se nacházíme z hlediska toho vyjednávání. Je to důležité také z hlediska zemědělství a zemědělsko nesmí zůstat mimo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale um, i když jsem byla v zácpě, tak jsem poslouchala streaming. Um, Evropská, Evropa by měla být uh, ve vůči uh, pozici, pokud jde o, uh, politiky v této oblasti a bilaterální dohody jsou tady důležité, ale pokud nezajistíme řádnou implementaci eh, principu a mm, hodnot, eh, za kterými stojíme, tak si myslím, že bude dost těžké eh, získat tento vliv a vůči pozici Evropy. Zajímalo by mě, jak můžete podpořit větší záruky, co se týče implementace. A jinak se chci přidat k tomu, co říkala kolegyně ohledně eh, pozice eh, rady a ohledně toho, že je potřeba mít mandát pro to, aby komise mohla vyjednávat eh, určité dohody v souvislosti s lidskými právy. A pokud jde o Latinskou Ameriku, chcete dokončit dohodu s Mexikem a s Chile? A také uh, máme uh, meziministers, meziministerskou konferenci plánovanou na příští rok. Uh, jaké tam budou kroky? Thank you, minister. Děkuji, pane ministře. Eh, musím se zeptat eh, na něco, co souvisí na, s Mercosurem a eh, environmentálními a obraným právem. Ale také se musím zeptat eh, na britskou otázku. Souhlasíte s tím, eh, že odchod Británie bez dohody je daleko horší než odchod podle současné dohody? A je to zodpovědné, tato strategie? A máte co říci eh, k vyjednávací strategii této obchodní a nebo i jiných, kde je to samý blav? Eh, možná, že eh, Brit, Velká Británie byla tedy nebo má pověst eh, vážného, seriózního partnera, to může být narušeno. Děkuji. Řada zajímavých otázek tady zazněla a já doufám, že jste si je všechny poznamenali a tedy snad nám budete moci odpovědět. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tak první otázka z Nizozemí. Já jsem se eh, nechtěl usmívat, ale snažil jsem se to všechno eh, zachytit přímo v nizozemštině. Co se týče zemědělství, případně vztahu EU a Mercosuru, musím říct, že eh, výsledky v oblasti, výsledky dohody eh, v oblasti zemědělství jsou přiměřené a vyvážené. Jsou to příležitosti pro evropské zemědělce a zároveň tady máme eh, ochranu pro zemědělce v Evropě, jako se týče kvóty, jako jsou kvóty a také celá lhůty a podobně. Také naše geografické indikace, ty nejdůležitější, budou chráněny. Také se touto dohodou nemí nic na přísných bezpečnostních normách Evropské unie. Také se posiluje transparentnost v oblasti SPS. Obecně je třeba říci, že si uvědomujeme, že mnozí mají určité obavy z hlediska udržitelného rozvoje. De facto tady máme závazky obou stran účinně naplňovat dohody z Paříže o klimatických změnách budeme aktivně spolupracovat se zeměmi Mercosuru v oblasti udržitelného rozvoje. Já si myslím, že zákaz eh, dovozu brazilského hovězího nebo čehokoliv jiného, že je to proveditelné. Samozřejmě, že pokud se situace v Amazonii nezlepší, budeme muset eh, hledat všechny možné cesty, jak řešit tuto krizi ale také je třeba eh, jak si tu liberalizaci zemědělského obchodu s Mercosurem vidět v souvislostích. Například eh, tarif rate quotas TRQ 99 tisíc tun, to je méně než jedno procento celkového, celkové produkce hovězího v Brazílii, to je kolem 11 milionů tun. E, pokud se týče e, tedy té vedoucí úlohy konkurenceschopnosti, to jsou velmi důležité prvky a samozřejmě finská vláda také zdůrazňuje, jak je toto důležité pro Evropu a jak je důležité pro to, aby Evropa eh, dále byla vepředu, aby razila cestu. Otázky, co se týče Turecka. Eh, my si eh, dobře uvědomujeme, jaká je situace a touto situaci se zabývaly příslušné pracovní skupiny. Otázka zemědělství a Spojených států. Opět musím říci, že eh, na toto se nevztahuje vyjednávací mandát Evropské unie. Otázka, která se týká eh, řeči paní von der, Le- von der Leyen. Tady je mnoho otázek, eh, které se toho týkají, musím se na ně ještě jednou podívat. Myslím, že eh, také zdůraznila význam evropských hodnot, tak jako my ve Finsku. Prostě tady se plně shodujeme. Pane předsedo, já doufám, že většinu těch otázek jsem zodpověděl, ačkoliv mohli bychom ještě klidně pokračovat dál. A, ano, e, e, na Afriku jsem zapomněl, ano, omlouvám se. Naše e, vláda chce sestavit africkou strategii. Afrika je pro nás velice důležitá do budoucna, pro budoucnost nejenom Evropy, ale celého světa. Ale je to také důležité, tak jak tady bylo řečeno, dříve, a sice, že tady vidíme Eh, jasnou souvislost mezi rozvojem a obchodem. Jasně si uvědomujeme, že jsou tady iniciativy pro podnikatelky eh, také v oblasti obchodě. Ale já myslím, že to je všechno pro tuto chvíli. Děkuji, pane ministře. Myslím, že jste si povšiml, že náš výbor je velice aktivní a že tady vidíme, jaké výzvy se na nás řídí, že chceme jasně spolupracovat s komisí, abychom je vyřešili, nebo alespoň část z nich, abychom se měli začím ohlédnout na konci roku a říci, že jsme prospěli našemu lidu a partnerským zemím. Děkuji vám, pane ministře, mnoho štěstí. Okay. We will continue. One more picture. One more picture. So. He's my special advisor, young but very talented <laughs> okay, good. <laughs> okay. Thanks. So. Tak, drazí kolegové, nyní budeme mít první zasedání eh, volení nebo hlasování eh, v tomto období a podle našich pravidel bychom měli využívat elektronického systému, ne? Takže tajemník řekl, že ne, že to není nutné, protože tady nebudeme mít konečné hlasování, budeme hlasovat jenom ohledně čtyř pozměňovacích návrhů, takže není nutné používat eh, elektronické karty. Paní Hybner navrhuje, abychom přesto udělali kontrolu. Takže toto je kontrola pouze. Kontrola, zda tady jsou zastoupeny všechny politické skupiny ve správném počtu. Takže hlasujeme za účelem kontroly. Hlasování je zahájeno. Máme tady 41 členů. Hlasování je zahájeno nyní. Ne? Máte kartu, která nefunguje? Takže tady máme ale problém. Máme tady 41 členů s kartami. Nepracuje to? Nefunguje to? Aha. S a D má jednoho člena navíc, takže vyndám kartu? Ne. Dobře. Takže tady máme všechny členy zastoupené. Heidi nemá ovšem kartu, takže to nevadí, protože můžeme hlasovat bez této karty. Protože to není nominální hlasování, jmenovité hlasování. Takže všechno je jasné, máme tady dost členů, máme tady správné zastoupení, můžeme hlasovat. A budeme hlasovat tedy bez toho elektronického systému. Takže první pozměňovací návrh ohledně rozpočtu a sice bodu 3042. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní druhý pozměňovací návrh, to je e, 3, 2, 0. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A další pozměňovací návrh. 3, 2, 3. Kdo proti? Kdo se zdržel? Přijato. A dále máme pozměňovací návrh 16.03.01.04. Máme tady kompromisní návrh v porovnání s tím původním pozměňovacím návrhem. Kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže to bylo naše krátké první hlasování. Děkuji mnohokrát. A pokud nyní byste chtěli opustit náš sál tohoto úžasného výboru, tak prosím odcházejte potichu, klidně. A hned přejdeme na bod 10, drazí kolegové. Je to prezentace zprávy o obchodních a investičních překážkách za rok 2018. Je to výroční zpráva ze strany komise a já myslím, že je to velice jaksi konstruktivní zpráva. Týká se to situace právě v obchodování a zvláště z hlediska těchto překážek, které stojí samozřejmě spoustu peněz lépe řečeno jejich odstraňování. Je to výzva, protože máme celou řadu nových e, překážek, zvláště ze strany USA a Číny. Ale komise byla schopna odstranit 35 obchodních překážek roku 2018. A já myslím, eh, že i to bude součástí této zprávy. Proto já dávám nyní slovo panu Francisco Perez Kanadovi, který je výkonným ředitelem Trade Strategy and Analysis and Market Access za a má k dispozici 10 minut. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážení europoslanci, vážení členové jsem velmi rád, že tady dnes mohu být a představit vám klíčové aspekty eh, této zprávy o překážkách obchodu a investic, eh, která byla zveřejněna před létem. Jak víte, naše práce na ohledně přístupu k trhům je klíčovým pilířem a bude to asi jedno z témat eh, budoucí komise v oblasti obchodu. Jedná se o implementaci a prosazování. Je to klíčové téma, protože bez toho nebudeme moci zajistit um, rovné podmínky pro všechny podniky. Každá prezentace uh, má končit tím, uh, co si z toho odneseme, tak já bych tím chtěla začít. Mám tady tři takové ponaučení z této zprávy. Za prvé, zvyšuje se protekcionismus a bude tady zůstávat i do budoucna. Za druhé, naše strategie přístupu k trhům eh, vede k velkým výsledkům, co se týče ostrojování překážek. Ale máme také další úkoly. Mění se eh, globální scéna a budeme muset pracovat ještě usilovněji abychom bojovali proti stále zvyšujícímu se počtu překážek a myslíme si, že Evropský parlament tady může hrát velmi důležitou úlohu. A teď bych rád prošel tyto tři hlavní témata. Než ve chci připomenout, je tady také několik nových členů eh, ve výboru, je, o co jde v té strategii přístupu k trhům. Eh, jde o to, aby se Eh, asociace, podniky eh, podívali na to, jaké jsou největší překážky eh, přístupu ehm, k trhům třetím zemím, třetích zemí. A potom vlastně se spouští dialog mezi těmi združeními, podniky, komisí a členskými státy, tak aby se zajistila strategie ušitá na míru a ta by měla vést ke zrušení těchto překážek. A to je uh, užitečné především pro ty nejzranitelnější malé a střední podniky. V tomto kontextu naše zkušenosti z minulého roku ukazují, že bohužel tady je tento trend z posledních dvou let. 45 ehm, nových překážek eh, a když se podíváte na eh, celkový počet 425, tak eh, to zvýšení za ten jeden rok to je opravdu výrazné. Ehm, jasně to odráží měnící se svět, ehm, merkantilistický, zaměřený na transakce. A my prostě si budeme muset vrhnout rukávy a bojovat eh, za zrušení těchto překážek a využít tomu všechny kanály, které máme k dispozici. Tyto nové překážky opravdu mají dopad na náš vývoz, týká se to desítek miliard eur každý rok a co se týče toho dopadu, tak eh, se to týká především čtyř partnerů. Tři vás nepřekvapí USA, například ta uh, opatření uh, eh, 232 nebo Čína. Tam se to týká především uh, kybernetických záležitostí a IKT a Indie. Tam uh, je celá škala různých opatření Ehm, týká se to zemědělských produktů, kosmetiky, kůže. To byste asi očekávali, ale čtvrtý vás možná překvapí. Alžírsko. Tady je obrovský dopad. Eh, řada opatření jsou tam zákazy dovozu, ale také dodatečná cla, dodatečné daně a uh, má to na nás obrovský peži, peněžitý dopad. A v tomto regionu uh, ten kombinovaný dopad by mohl být stejně velký, jako ehm, máme u Číny. Překážky v roce 2018 se týkaly především eh, sektoru kovů, kovů um, ehm, a um, kamenů, drahých kamenů a potom také informační technologie. Takže toto je jasný trend a má to uh, byl tady jaksi um, efekt sněhové koule, nejdříve Čína a potom um, se to přesunulo do Středomoří. Takže um, to způsobuje velké obavy. No a už před dvěma lety, když jsme um, tento trend detekovali, jsme um, posílili naši práci a udělali jsme tři věci. Za prvé, více koordinujeme se zúčastněnými stranami a členskými státy. Například eh, ujišťujeme se, že skrz eh, velvyslanectví a ambasády ve třetích zemí eh, jednáme mnohem efektivněji. Za druhé, Máme na, jasně nastavené priority, protože nemůžeme uh, řešit všechny překážky najednou. Prostě díváme se na to, co je nejdůležitější a co je také nejjednodušeji zru, mm, zrušitelné. A potom zvyšování povědomí. Um, máme uh, různé akce, um, události. Už jsme měli tyto akce v šesti členských státech a příštích um, ehm, 18 měsících plánujeme dalších šest. Uh, je to důležité především pro malé a střední podniky, které musí vědět, že prostě tady jsme jako služba, jim můžeme pomoci um, rušit tyto překážky. A také nám to pomáhá uh, lépe určovat ty překážky. Myslím si, že toto dodatečné úsilí sebou přineslo uh, ovoce. Podařilo se nám zrušit 35 překážek jenom za minulý rok v 25 zemích. Je to velká, široká škála sektorů a největší efekt eh, to bylo v sektoru automobilovém, dále eh, potraviny a zemědělství, víno a kosmetika. Takže eh, tam jsme viděli největší úspěchy minulý rok. A co se týče zemí, tak eh, také jsme se zaměřili na širokou škálu. Eh, v žádné jedné zemi jsme nezrušili více než tři překážky, takže eh, to byly vždycky dvě, možná tři překážky v různých zemích. Můžeme mluvit o Egyptu, Číně, Rusku, Indii, Jižní Koreji. Toto jsou země, kde se nám podařilo Ehm, zrušit tyto překážky a mělo to největší dopad. Pane předsedo, vy jste nám dal minulý rok domácí úkol, nevím, jestli si vzpomínáte. Jeden domácí úkol byl tento. Můžete pravidelně uh, říci, uh, k jakému navýšení exportu toto vede? Uh, v minulosti jsme to dělali jednou za dva, za tři roky a teď už ten dopad dos- posuzujeme každý rok na základě vašeho doporučení. Uh, a ten výpočet je takový, že díky zrušeným překážkám v období 2014 až 2017 eh, máme eh, vývoz eh, navýšený o 6,1 desetina miliardy za rok 2018, takže vůbec to není špatný výsledek. Další domácí úkol, který jste nám dal, Víte, jaký to má dopad na zaměstnanost? To už je mnohem obtížnější, takže eh, jsme to nedokázali modelovat úplně detailně. Ale naše výpočty ukazují, eh, protože vývoz rovná se 36 milionů pracovních míst v EU, to znamená těch 6 eh, miliard navíc, vlastně vedlo k asi 100 tisícům nových pracovních míst za rok 2018. A to také není špatné, protože mluvíme o pracovních místech, především malých a středních podnicích. Takže eh, je to uspokojivé, ale na druhé straně hm, toto je téma, které prostě není vyřešené nikdy a do budoucna čekáme stejné výzvy, ne větší v roce 2019 a později. Znamená to, že budeme muset ještě posílit naše eh, snahy Jedna věc, která byla naprosto jasná. Musíme eh, se na to ještě více zaměřit ve všech politikách eh, prosazování, musíme eh, zmobilizovat více aktérů a musíme ještě více podpořit naši práci, pokud jde o rušení překážek a přístupu na trh. Může nám v tom pomoci vytvoření takzvaného Chief Enforcement Officer. Eh, paní van der Leyen eh, říkala, že chce tedy vytvořit eh, takovou tu vedoucí pozici. Bude to klíčové a musíme udělat ještě více. Také co se týče informovanosti, zvyšování povědomí. Už jsme odvedli velký kus práce, ale musíme zvyšovat povědomí především v malých a středních podnicích. A tady eh, hraje klíčovou úlohu právě Evropský parlament. Jak může Evropský parlament v této klíčové věci pomoci? Mnoha způsoby. Někteří z vás, eh, kteří eh, už jste tady byli minulý mandát, už jste to asi slyšeli. Evropský parlament a Europa, europoslanci jsou takovými nejlepšími velvyslanci v oblasti obchodní politiky protože nejenom pomáháte nastavovat politiky, ale máte také velkou důvěru u partnerů ve třetích zemích. Já jsem to viděl uh, přímo na místě, když jsem uh, byl vyslán v Pekingu. Ve chvíli, kdy se delegace rozjíždí do třetích zemí, tak uh, je důležité také politicky tlačit na rušení překážek a funguje to je tady obrovský vliv, který má toto těleso, ten Evropský parlament. Takže tak to můžete přispívat. A můžete přispívat také tím, že budete zvyšovat eh, povědomí a informovanost. Tady máme ještě velké mezery. Nevím, jestli tady uh, pan Lančímny uh, eh, je nebo není, já teď pro něj mám slova chvály. Před několika měsíci uspořádal skvělou akci zvyšování povědomí uh, k přístupu na trh v Lombardii. A um, potom to má multiplikační uh, efekt uh, u různých asociací a podniků. A tady tedy můžeme využít vaši práci a vy tady hrajete klíčovou úlohu. Pane předsedo, taková je tedy situace. Měl jsem spoustu domácích úkolů a bude to ještě těžší do budoucna, ale zároveň si myslím, že um, naši občané a další zúčastněné strany um, si mohou být jistí, že plán máme, um, přicházíme s výsledky, eh, je tady velký závazek z naší strany a parlament nám v tom může pomoct. Děkuji. Ano, děkuji vám. Takže vidíme světlo na konci tunelu, to je dobře. Teď prosím členové. Dávám minutu až dvě minuty. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi za odvedenou práci a děkuji za prezentaci této zprávy. Já mám dvě otázky velmi konkrétně. Vy jste eh, zmiňoval, jak je důležité eh, věnovat se tomuto tématu. Ehm, zmiňoval jste Alžírsko a překážky obchodu, cla a eh, dodatečné daně. Můžete mi říci, jaká je situace ohledně keramiky? Ve Valenci ve Španělsku jsme prvním ehm, výrobcem a druhým největším vývozcem ve světě. A e, alžírská vláda a její kroky, e, to má na nás dost velký dopad. Máme s touto zemí podepsanou dohodu, ale situace je velmi delikátní a mě by zajímalo, co můžeme očekávat, jaké pokroky v této věci. Potom e, veřejné zakázky, to je další taková překážka a pokud jde o nové dohody, nové generace, tak tam už se řeší veřejné zakázky. Já, eh, když jsem se obracela na evropskou, evropské delegace ve třetích zemích, týkalo se to restriktivních praktik a diskriminace um, vůči malým a středním podnikům v Evropě, um, jakým způsobem budete řešit eh, překážky obchodu právě v souvislosti s veřejnými zakázkami? Děkuji vám, pan Hermann Schwarz. Thank you, Chair, and thank you for Děkuji, pane předsedo, to byla opravdu zajímavá zpráva. Dneska jsme ji dostali i písemně, takže je zajímavé se na ní podívat. Mám tři krátké otázky. Vy jste zmiňoval Indii. Indie eh, právě zavedla nový systém zdanění, pokud jde o portfolia investicí ze zahraničí. Myslíte si, že mezinárodní daňové politiky, a platí do toho, patří do toho i USA a další, partneři Evropské unie, že to má přímý dopad na přístup na trh u zboží, u, eh, inve, u zahraničních investic eh, ve třetích zemích. A Máme to vnímat jako překážku nebo ne? Když se mluví o udržitelném rozvoji, tak by měli mít možnost nastavit si mm, pravidla, která podporují rozvíjení domácí ekonomiky. Takže musí být jasné, jak to má být zorganizováno. Druhá otázka, energetická charta. So the energy charter uh, äh, in a certain way uh, is um, attacking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 jak se postaví takovéto výzvě přístup na trh v Číně? A e, protože e, tady jde o e, jaksi šetření ze, ze zdola a chcete zvyšovat povědomí, můžete říct, jestli máte nějaké odhady, kolik je překážek, o kterých nevíme, protože o nich malé střední podniky nehovoří. Ano, to je zajímavá otázka. Paní Švejapirek. Pirek. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik ben nieuw in deze commissie, dus uh, ik hoop dat ik dan toch de goede vragen stel aan de commissie. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, doufám, že položím tedy teď ty správné otázky. Eh, vy jste se ptal, nebo jste zmiňoval zvyšování povědomí. Chtěl jste k tomu využít práci Europarlamentu. Máte nějaké konkrétní návrhy, jak to udělat? Nebo můžeme společně vytvořit nějaké návrhy, protože jinak ehm, ta práce neproběhne. A ještě se chci vrátit k Mercosuru, už to tady padlo několikrát. E, toto léto jsem byla docela překvapená. V Evropě a především v Nizozemsku se nejvíce mluvilo o těch lesních požárech a CO2, tedy negativa, ale nemluvilo se o pozitivech Mercosuru. To bychom také měli zdůrazňovat, protože um, musíme aktivně zdůrazňovat i ta pozitiva. A nejde jenom o Evropský parlament, ale i rada, i komise to musí dělat. Před dvěma, třemi lety pan eh, Hogan, který eh, byl komisařem pro zemědělství, eh, tehdy byla podepsaná velká obchodní dohoda s Čínou a Kanadou a nizozemský ministr zemědělství se o to vůbec nezajímal a přitom ten obchod je velmi důležitý a eh, v Nizozemsku se vůbec nemluví o mezinárodních zemědělských vývozech. Prostě nezdůrazňují se ta pozitiva. Děkuji, Edia Hotela. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat komisi za uh, informace v tom smyslu, že uh, tady jsou velmi důležití europoslanci, ale když se podívám na uh, diplomatické kroky strana 21, tak eh, mi tam jaksi chybí europoslanci. Ehm, I když tam máte seznam diplomatických aktérů, takže možná byste eh, nás tam také mohli zařadit, abychom nemuseli jaksi číst mezi, mezi řádky. A potom ehm, vznikající obchodní spor, co se týče eh, producentů palmového oleje a EU. Jaká je situace v tuto chvíli jaké jsou, jaké probíhají postupy. Některé eh, azijské země už eh, začaly eh, řešit tuto věc u VTO. Jaký je vztah to, této konkrétní věci v souvislosti s dohodou, kterou uzavřel předseda Juncker z USA v roce 2018. Ehm, byla to taková jakási eh, pauza, aby nedošlo k obchodní válce, aby se pokračovalo dále ve vyjednávání o mm, obchodní dohodě. Byla tam tedy prozatímní dohoda a součástí ní bylo um, také um, polevit v dovozech soji do EU. A teď se zdá, že to je v rozparu s našimi politikami vůči jeho azijským zemím a palmovému oleji. Takže můžete prosím vysvětlit, jak to vidí vaše generální ředitelství, Francesco? Thank you. Thank you very much indeed. Děkuji. Já bych eh, se pokusil zodpovědět na maximum otázek a eh, možná eh, některé odpovědi poskytne také kolegová prezentace, která se zní ještě dnes. Za prvé, otázka k Alžírsku. Situace je samozřejmě velmi obtížná, včetně tedy oblasti keramiky a řešíme to denně. je to taková dobrá ilustrace eh, těch výzev, s nimi se potýkáme. Alžírsko eh, je země, která má zcela jasně eh, závažné politické problémy v současné době a <clears throat> možná tedy naše dohody, bilaterální dohody s námi neplní zcela přesně. My se snažíme využít všech možných diplomatických nástrojů, ale eh, samozřejmě můžeme také sáhnout eh, k řešení sporů, tak jak to máme v té dohodě eh, zakotveno. Samozřejmě tady jsou politické faktory a všechny tyto otázky je třeba zvážit a nějak řešit. V minulém roce jsme se snažili více koordinovat zde e, mezi obchodní a politickou stránkou věci i s členskými zeměmi, které zde mají své zastoupení. E, poněvadž e, jak si ty obchodní vztahy mm, a jejich posilování nemusí být vždy v souladu s našimi politickými cíly. Ovšem, i když o to odhlédnu, Eh, máme podobné dopady eh, nejenom v oblasti keramiky, ale také ocelářství. Eh, prostě ten dopad alžírských restrikcí je významný. A kolega tady šeptá nezapomenout na automobilový průmysl. Ano. Veřejné zakázky to je eh, velice důležitá věc eh, s obrovskými příležitostmi. Eh, jsou to opravdu hm, více než miliardy. Ale bohužel množství z našich partnerů nejsou členy toho panelu VTO o veřejných zakázkách, tak to je problém. Uvedu některé příklady. De facto týkalo se to slovinské firmy, v Alžírsku a e, nyní e, jsme měli případ v Brazílii, kde tedy e, nebyly žádné nějaké závazky ze strany brazilské, ale mm, diplomatickou cestou se nám podařilo hm, dosáhnout značných obchodních výhod. Čili toto je jeden kanál, který můžeme používat. Druhá možnost je jít do toho pomocí Evropského parlamentu. my potřebujeme eh, více nástrojů, eh, které pos, eh, tedy pomohou v té otevřenosti vůči těmto veřejným zakázkám. Na to tedy opravdu potřebujeme. Už třeba jenom to, že jsme zmínili v Číně nebo vůči Číně, že o tom uvažujeme, to rozpoutalo velkou debatu. Čili prosím, eh, dejte ty nástroje, které potřebujeme, ty možnosti do rukou eh, našich aktérů. Otázka pana Šolce. Energetika a investice, to bych možná nechal kolegům, kteří tady budou po mně ještě dnes. A pokud se týče zdanění v Indii, samozřejmě kdekoliv eh, dochází k daňovému znevýhodňování, tak to by mohla být významná bariéra v obchodu, ale je to případ od případu různé. Eh, mohou nastat eh, okolnosti, kdy eh, to zdaňování souvisí s rozvojovými cíly, ale jak říkám, těch cílu milénia můžeme dosávat také, aniž bychom narušovali mezinárodní pravidla. V Evropě jde o 6 milionů pracovních míst. Skutečně díky tomu, díky tomu, že vyvážíme zboží, máme v Evropě 36 milionů pracovních míst. Čili obchod, eh, udržování obchodu, to je samozřejmě také naše zodpovědnost vůči pracujícím v Evropě. otázky, které se týkají toho, jak se lépe eh, vyrovnávat s Čínou. Tak existují malé kroky, existují velké. Eh, opravdu snažíme se rozehrát celou klávesnici nástrojů. Máme tady eh, dva příklady například. Lépe koordinujeme mezi ambasádami, tak abychom měli přehled Eh, kde, mu, kde je třeba zatlačit třeba na kterém ministerstvu, aby to tedy hm, pomohlo obchodu. Hm, je to taková drobná, mravenčí, neviditelná práce, ale opravdu nám to velice pomáhá v orientaci a ve vytváření velice detailních eh, a dobře přizpůsobených, eh, přizpůsobených strategii. To skutečně je ta drobná mravenčí práce na místě, v terénu. Na posledním summitu poprvé za čtyři roky jsme se dohodli na výstupech z tohoto summitu a týkalo se to eh, klíčový, klíčové dohody o odstranění určitých bariér přístupu na trh prostě toto, abychom mohli něco pohnout, tak musíme jít až do těch nejvyšších pater a tím složitým systém, složitým předivem čínského systému až do těch nejvyšších pater. Zasněla tady otázka, eh, na kterou asi nebudu moci odpovědět, ale trošku se k tomu vyjádřím. Čili Eh, víte o těch známých neznámých a neznámých eh, neznámých. A eh, já musím odpovědět, ne, my tady opravdu neznáme všechny známé, neznáme, ale musím říci, že ve snaze o zvyšování povědomí, tak musím říct, že zejména tedy od malých a středních podniků nám přibývá různých otázek, čili skutečně se ta, to povědomí zvyšuje. Takže asi tak to zatím. E, další věci. Mercosur, e, to je velmi vítaná otázka a děkuji za ně. My zapomínáme, že ve velmi obtížném okamžiku, obtížné době nám dohoda s Mercosurem zajistí miliardové obraty v různých sektorech, včetně zemědělství. Přínosy budou obrovské. A samozřejmě to bude, mít, to bude souviset s obrovským množstvím pracovních míst. Eh, zkusme se na to podívat eh, z vyšší, sekta, z vyšší perspektivy. Mnozí říkají, že prostě pravidla a mm, tohle v dnešním světě už nejsou k nicemu. Mercosur je nejlepším příkladem toho, kteří e, zastávají tento podivný názor, že e, pravidla a dohody e, jsou skutečně cestou vpřed využíváme politické příležitosti v této chvíli. No, to vám mohu říci. Eh, každá, každá desátá bariéra v našem obchodě se týká Mercosuru a většina z nich bude řešena touto naší dohodou o volném obchodu. Jedna z jedenácti možná, každá jedenáctá. Takže jejich přes 400. Čili podle mě je naprosto zásadní, abychom tyto bariéry eliminovali a tím pádem zvyšovali zaměstnanost u nás doma. A jestli bych řekl, pokud eh, to s Merkosovem nerozjedeme teď, eh, tak eh, hádejte, kdo vstoupí, kdo do toho vstoupí. Jenom bych řekl na okraj, že Čína má obrovský zájem o, eh, o eh, vztahy s Jižní Amerikou. Můžeme, přenechat, můžeme to přenechat Číně i tedy to množství pracovních míst, jestli chcete. Tak eh, velice jsem si tady vzpom, vzpomněl jsem si na to, nebo zaznamenal jsem eh, diplomatickou aktivitu českého eh, Evropského parlamentu. O to se můžeme pobavit eh, při příští příležitosti. Ale skutečně máme tady člověka, který vám může dávat ty nejnovější informace o tom, jakého pokrok bylo dosaženo v oblasti přístupu na trh. Neváhejte se na něho obracet. A závěrem bych ještě odpověděl na otázku, kterou, eh, no nevím si s ní moc rady, eh, ve vzduchu je mnoho konspirací. No ten svět už dneska je prostě takový. Ale eh, přesto si myslím, že bychom se měli držet spíše té racionální stránky věci. Indonésie. Eh, tak tady máme dvě věci. Jedna z nich je eh, palmový olej a eh, Indonésie nás skutečně chce popohnat před VTO. A to je dobře, poněvadž máme tady pravidla a mm, ta pravidla se uplatňují. To je v pořádku. Nicméně trošku méně se nám líbí, že Indonésia na nás zároveň chce tlačit vytvářením dalších bariér s tím tedy u nás neuspěje, u EU. A my se tomu tedy opravdu eh, věnujeme velice eh, s velkou pozorností. Ehm, předsedové Juncker a prezident Trump eh, se dohodli, že se budou zabývat sojovým obchodem Eh, tady skutečně do Evropské unie se dováží mnohem více soji než dříve. To nemá nic společného s udržitelným rozvojem, to je něco jiného, ale eh, podívejte se, jak to vypadá na trhu. Eh, jiných zdrojů soji ubylo, nebo není jich tady tolik, a také se snížily ceny soji vyvážené z USA v souvislosti s čínskými obchodními bariérami. Čili toto skutečně je reakce, která se odvíjí od trhu. A e, ještě jsem zapomněl jednu otázku, asi stárnu. E, jak tedy s tím e, posilováním povědomí? Já tady mohu kruce odpovědět, eh, zeptejte se pana Lančínyho, který v Lombardii eh, připravil eh, v souvislosti s sektorovými organizacemi a malými a středními podniky, uspořádal tedy nepříliš politický, nepříliš politickou akci na zvyšování povědomí. My jsme Eh, se tam tentokrát účastnili, nemůžeme se účastnit všem po každé. A my jsme tam tedy byli schopni představit, čím můžeme pomoci eh, podnikům. A to skutečně eh, je velice důležité v oblasti, kde těch malých středních podniků je strašně moc a ty informační toky nejsou úplně ideální. Ale já myslím, že pan kolega Lančiny vám o tom bude moci říci více a bude moci také podpořit vaše eventuální úsilí. A možná, že e, by potom bylo na vás, abyste se zamysleli, jak tyto informace co nejúčinněji dostat e, k vašim podnikům. Ano, čili máme tady více případů a my vám skutečně budeme e, rádi pomáhat co nejvíce. V Nizozemí budou dny přístupu na trh eh, v a musím říct, že program, který eh, byl eh, v Hágu, tak ten byl velice odlišný od předchozího podobné akce v Kodaně. Takže skutečně ty firmy v Holandsku měly zájem o něco jiného než firmy v Dánsku. My rádi pomůžeme tam i tam. Děkuji vám. Tím se dostáváme k závěru bodu 10 a přecházíme k bodu 11 a to je krátká prezentace obchodních aspektů o z, z tedy eh, ano, eh, z G20 v Osace eh, v červnu tohoto roku a odprezentuje nám to pan Gineo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dobré dopoledne. Já se to pokusím stihnout eh, v, za méně než eh, pět minut. Summit G7 tady k tomu už máme vlastně dvě prezentace. Obchod byl v každém případě Eh, klíčovým tématem a hovořil se také o tom, jak se porušují pravidla. G20 se shodla na antiprotekcionistickém přístupu a musím říct, že eh, je těžko se zhodnout mezi G20 a G7 na tom, jaké by měly být závěry. Nicméně podařilo se. Obchodní aspekty osadského summitu jsou vlastně tři. Jednak tedy eh, celkový přístup k obchodu, trade narrative, za druhé eh, situace na globálním fóru o nadkapacitě v oblasti ocely a za třetí to je priorita japonského předsednictví, a sice obchodní, eh, pardon, elektronický obchod a eh, předávání dat. Eh, než tedy to shrnu, možná něco málo o kontextu toho summitu G20. Z hlediska ekonomického, myslím, že Francisco už naznačil, jak to vypadá. Žijeme v období přetrvávání a eskalací napětí v obchodě se zaváděním cel a dal, proticel eh, mezi klíčovými hráči mezinárodní politiky. Z hlediska eh, mezinárodního eh, systému je třeba říci, že nalezání, nalezání Eh, kompromisu je čím dál těžší. Měli jsme tady ministerskou konferenci, eh, OECD už eh, tři roky nevydalo žádnou, žádnou informaci, žádnou dohodu, čili ta situace je opravdu obtížná. Na G20 loni v prosinci Buenos Aires došlo k dohodě že je třeba podpořit nezbytné reformy VTO. Osadský summit následoval a, po a byl připraven eh, ministerským nebo setkání eh, ministru pro obchod. Eh, z něhož vyšlo výrazné prohlášení a došlo k určitému konsensu v několika oblastech. Nyní tedy eh, se zabýváme obchodem v širším kontextu, nejenom tedy problematikou VTO, ale já už jsem před summitem měl eh, briefing pro eh, technické skupiny. Jednak tedy je to kolektivní uznání důležitosti obchodu a také slib odkl, odklánět se od protekcionismu a samozřejmě současné řízení obchodu. Dále identifikace eh, příčin napětí a poprvé eh, na G20 mm, otázka nových pravidel pro průmyslové dotace. Eh, také jsme připravovali Eh, vyjednávání eh, vedoucích osobností a lídrů v oblasti průmyslu, ale dosud nebylo dosaženo dosud nebylo dosaženo zhody, zejména z procedurálních důvodů, eh, poněvadž bylo dospěno k závěru, že toto není pro ministry, ale pro šerpy a dále e, probíhající aktivity, pokud se týče reformy VTO, iniciativy na řešení sporů a dohodnuto, že skutečně e, v oblasti řešení sporů je nutno jednat. Dále zpráva od našich eh, kolegů, kteří se to účastnili, je taková, že to byl ten nejobtížnější summit G20 v poslední době, zejména tedy dosažení té deklarace, poněvadž ten eh, formální text, eh, který se vždycky nějakým způsobem vypracoval na technické i politické úrovni, tak tentokrát se ho nepodařilo dosáhnout. Jinak je třeba říci, že EU na tomto summitu eh, hrál důležitou roli eh, pan předseda Juncker a ministerský předseda AB eh, toto zahajovali a měli jsme speciální Leaders Event o digitální ekonomice. Jak už jsem zde vysvětlil na technickém briefingu, Naším cílem bylo stavět na našich zdrojích a na výstupech z ministerského setkání, zejména tedy v oblastech, kde se těžko eh, dosahuje konsenzu a v oblasti eh, zvládání eh, řízení napětí. Podařilo se nám tedy udržet tu linii se setkání ministrů zahraničí pardon, ministrů obchodu. A tu a tam se nám podařilo použít části textu, na, níž na něm se shodli ministři. Pokud se týče svobodného obchodu, otevřených trhů a e, zejména maximální konstruktivnost ve vztahu k dalším členům VTO. a také eh, uznání potřeby eh, rovného přístupu ke všem. Možná já tedy část eh, tady této prezentace přeskočím, protože mám jenom pět minut. Důležitým výstupem byl také ten, který se týká globálního fóra o nadkapacitě v oblasti ocelářství. Ministři se tedy mm, nedohodli, ani na příležitosti prodloužit trvání tohoto fóru tak, aby se zajistilo, že se bude nadále odbourávat tato eh, nadměrná kapacita. Eh, lídři se dohodli, že eh, tato problematika bude posunutá dolů opět na úroveň ministrů obchodu. A ještě Další výsledek tohoto summitu je zvláštní deklarace, kterou podepsali 4, podepsal 24 lídrů eh, v rámci, eh, tedy včetně EU a někteří další členové, ale nepodepsali to Jižní Afrika, Indie a Indonésie. A to je deklarace o eh, obchodu v rámci digitální ekonomiky signatáři eh, vlastně zahájili eh, osadskou cestu, jak tomu říkají, a to je podpora e-commerce. Cíl, jasným cílem je to, eh, co jsme už si dohodli s USA a Japonska. Tedy chceme dosáhnout dohodu o, na vysokých standardech s maximálním počtem členů VTO. A já myslím, že to je na úvod všechno. Děkuji, nikdo se nehlásí o slovo. Nebo ano? Thank you for the... Děkuji, pane předsedo, děkuji za tyto informace. Jedna stručná věc, vy jste zmínil to forum pro ocel a situaci, kde jsme. Jaká je pozice komise, pokud jde o pokračování eh, tohoto fóra? Vy jste říkal, že eh, se o tom bude dále diskutovat. Jakou máte tedy strategii za komisi v rámci této diskuze? A já bych ještě dodal nějaké jasnější eh, posouzení situace. Vy jste jenom popsal, eh, co se stalo, takže možná analýzu nějakou. Jestli se nepletu, tak eh, prostě jenom říkáte, musíme něco udělat. Když si přečtete ten text, tak tam nejsou žádná konkrétní opatření, ani co se týče fora pro ocel, ani co se týče o reformy VTO nebo eh, stabilizace toho odvolacího orgánu. Jaká bude budoucnost tohoto procesu? Protože ono to stojí peníze za to práce, ale ve skutečnosti to nepřináší eh, žádné konkrétní výsledky. Eh, máte nějaké konkrétní kroky, které je potřeba v rámci světového obchodu podniknout? Děkuji za tyto otázky. Pokud jde o eh, Forum pro ocel, tak eh, pozice EU je vlastně pozice většiny G20, G20 minus jeden, možná minus dva. Chceme jasně trvat na implementaci závazků, které byly dohodnuty eh, už v Paříži a v Berlíně jsou tam specifické eh, závazky snižovat ten, eh, tu nadběžnou kapacitu, vede to k narušování trhu. A byla tam také stanovena lhůta na samitu G20 během čínského předsednictví a má se prodloužit mandát globálního fora. Bylo to tedy téměř jednomyslné v G20, tedy prodloužit mandát teď musíme dokončit, dotáhnout ten konsensus a přesvědčit eh, toho jednoho nebo dvě země. Ono je to eh, dost obtížné. A co se týče toho obecného posouzení, tak eh, já si myslím, že toto je docela rozumný výsledek vzhledem k okolnostem. Scénář v rámci mezinárodního obchodu ono se nám to tak trošku rozpadá a jsou tady opatření i mimo rámec VTO. Skutečnost, že se stále vede diskuze a že dochází k základnímu koncenzu u klíčových otázek, například potřeba um, zachovat a zlepšovat VTO, tak to je velmi důležité musíte mít na paměti, že G20 nebo G7 to není vyjednávací fórum, je to politická diskuze. Je to fórum pro politickou diskuzi. Takže je to jaksi eh, vlá, je to úsilí vlád, vlády, předních politiků, ale uh, oni nepřichází s konkrétními reformami. Reforma VTO já si myslím, že generální ředitel samým Vejem už eh, včera eh, nadeslal, eh, co se má diskutovat v rámci diskuzí o VTO. Prázdniny tam příští týden skončí, takže se bude pokračovat v práci a je tady také potřeba zastřešení ze strany G20 nebo G7 a jak už bylo řečeno na OECD, eh, tři roky nepadlo žádné prohlášení ze strany zemí, které smýšlí stejně. Tady eh, aspoň víme, že jsou ochotny něco udělat a pokusit se eh, vyřešit ty obchodní tenze. Samozřejmě členové se nevždy shodnou, to velmi dobře víme a prostě nedá se to nějak zakrýt ale skutečnost, eh, že eh, se lídři shodnou na rovných podmínkách, spravedlivém a volném obchodu a potřebě reformovat VTO, ehm, před tou ministerskou konferencí eh, příští rok, tak to je podle mě jasně pozitivní signál. A samozřejmě měly by to následovat i konkrétní kroky, pokud je to potřeba. Ať už jsou jednostrané, dvoustrané. Já jsem například zapomenul zmínit um, ohlášení dohody EU Mercosur v kontextu G20. To uh, bylo opravdu velmi dobře přijato a jasně to ukázalo, že EU uh, ehm, podporuje řešení založená na pravidlech. A ty okolnosti jsou opravdu obtížné, takže Abychom měli pokračovat dále tímto směrem. Není to jednoduché, jak jsem říkal, protože názory se liší ohledně těchto témat. Protekcionismus na jedné straně, průmyslové dotace a narušení trhu na straně druhé. Důležité ale je, aby o tom všichni diskutovali a aby Evropská unie stála v ústředí těchto diskuzí. Ano, je vždy lepší mluvit spolu, než spolu vůbec nemluvit. Takže uvidíme, jak to bude do budoucna vypadat. Tím tedy mohu uzavřít bod 11, bod 12, investiční politika EU. Tento výbor má na starosti nejenom obchod jako takový, ale také investice. A v minulosti jsme vedli nejednoduché diskuze ohledně eh, řešení sporu in, mezi investory a státy, ohledně reformy takového řešení sporu a jsou tu diskuze, které se vedou i v rámci VTO, eh, facilitace investic. Takže toho probíhá hodně. A Teď eh, se tady podíváme na aktuální stav a jsem velmi rád, že tady máme oba dva experty. Jsou to hlavní experti eh, Komise na investiční politiku, Carlo Petinato a Colin Brown, který sedí vedle něj. To jsou opravdu klíčoví experti eh, na investiční politiku. Už padly určité poznámky k nedávnému vývoji, například facilitace investic v rámci VTO, reforma um, řešení sporů a celého systému, um, vícestranný soud um, a tak dále. A samozřejmě také reforma Evropské energetické charty. Je to jediná charta, jediná smlouva, kterou ratifikovala EU eh, s tím starým systémem ISDS. A řada těchto případů ISDS vychází právě eh, z energetické charty i mezi státy EU. Takže eh, opravdu nutně potřebujeme reformu. Takže Karlo asi začne, prosím. Děkuji, pane předsedo, přeji vám hezký den. Jsem velmi rád, že vás tady znovu vidím eh, v tomto novém složení a děkuji za tento milý úvod. Já mám informace eh, ohledně čtyř bodů na této agendě. A Colin mě potom doplní a bude hovořit o řešení sporu a o tom vícestraném in, soudu pro investice. Takže ty čtyři body, které jsem chtěl stručně zmínit. Nejdůležitější vyjednávání eh, o, investi- o investicích EU-Čína, potom eh, facilitace v rámci VTO, dále eh, modernizace energetické charty a potom otázka screeningu a co děláme ehm, u toho nástroje screeningu pro eh, přímé zahraniční investice. Nejdříve Čína. Toto by vlastně byla úplně první samostatná eh, investiční dohoda nebo ochrana investic. Je to komplexní dohoda, protože to pokrývá jak eh, ochranu, tak liberalizaci. Proto tomu říkáme komplexní dohoda a nahradila by ve chvíli, kdy vstoupí v platnost, 26 stávajících bilaterálních eh, eh, dohod IPA, které mají členské státy. Klíčovým cílem pro nás je, abychom eh, hledali novou rovnováhu, pokud jde o přístup a podmínky pro naše podniky při investicích v Číně. Protože, jak víte, Evropský trh je eh, velmi otevřený a velmi přísnivý pro investice a my chceme lepší podmínky pro naše podniky v Číně. To je tedy hlavní čin. Eh, prohlášení ze samitu tohoto roku to, je velmi, to bylo velmi důležité, protože obě dvě strany se dohodly, že výrazně zlepší podmínky pro přístup na trh, že zruší diskriminační postupy eh, pro investory a zajistí vyvážený rámec pro ochranu investic, včetně udržitelného rozvoje, takže opravdu je to velmi ucelené. Další kolo vyjednávání má proběhnout tento měsíc v Pekingu 23. září, tento týden, a dohodli jsme se, že ke konci roku budeme bilancovat a chceme se zaměřit především na zlepšení našich eh, nabídek, eh, přístupu na trh. Už jsme si ty nabídky vyměnili a cílem pro tento rok je dosáhnout výrazného pokroku, pokud jde o nabídky přístupu na trh. A finální cíl je dokončit tuto dohodu v roce 2020. Nebude to jednoduché, ale toto je to, k čemu se zavázaly obě strany. To byla tedy Čína. Um, facilitace investic v rámci VTO. Je to nová iniciativa, jaksi společná ministerská iniciativa. Netýká se to všech členů VTO, ale je to taková vícestranná iniciativa skupiny asi 70 států. Cílem je nakonec se dohodnout ohledně vícestrané um, facilitace investic, vícestraného nástroje. E, původně to nenavrhla EU nebo nějaké rozvinuté země, ale naopak rozvějící se země, především z Latinské Ameriky, Čína a další. My jsme se k tomu přidali, k tomu prohlášení a aktivně jsme se zapojili do diskuzí v Ženevě. A vypadá to, že zatím, co se týče technických diskuzí, dochází k dobrému pokroku. Už jsme se skoro dostali k fázi vyjednávání, teď v druhé polovině roku. Teď mluvíme už o konkrétních eh, možných opatření, takové to eh, dohody o facilitaci investic. Nejde tady o podmínky přístupu na trh, nejde tady o ochranu investic. Je to ekvivalentní dohod o facilitaci obchodu. Takže eh, zlepšení podmínek pro investice, zlepšení transparentnosti, zlepšování otázky administrativní zátěže. Řada investorů nám říká, že toto jsou klíčové problémy, klíčové překážky eh, investicím, především v těch rozvojových zemích které neví, jaká jsou pravidla, neví, eh, kde je mají najít, je tam prostě obrovská administrativní zátěž. Takže toto jsou asi ty hlavní obavy eh, investoru. Je to důležitá iniciativa i ze systémového pohledu, protože eh, by to jak se změnilo dynamiku VTO, pokud by se to přijalo, pokud by se z toho stal takovýto vícestranný rámec. A generální ředitel i navrhovatelé opakují, že existuje možnost eh, dosáhnout jakéhosi výstupu eh, na příští eh, vícestranné konferenci příštího roku. Mm, je to výstup, nevíme, jestli výstup rovná se finální dohoda, ale myslíme si, že můžeme hodně, hodně postoupit směrem k vytvoření takového rámce. Už existuje mandát, ten je na stole rady a doufejme tedy, že jej rada schválí do konce tohoto měsíce, abychom mohli začít vyjednávat. Třetí bod, modernizace energetické charty. Jak jste řekl, pane předsedo, toto je věc, kterou už jsme měli udělat dávno. Jsme aspoň rádi, že Eh, všichni členové energetické charty se dohodli na tom, že je potřeba ji zmodernizovat, protože byla eh, vypracována někdy v 90. letech a už to neodpovídá reformovanému přístupu EU v oblasti ochrany investic. A jak jste říkal, mm, je tady řada sporů, ehm, která vychází z pravidel, která nejsou jasně definovaná ne tak, eh, jak eh, to máme teď v našich moderních dohodách. Není tam eh, doložka o právu regulovat, což je velmi důležité, uvedl to také Evropský soudní dvůr. Musíme tam mít jasně stanovené právo regulovat. A proto chceme tuto dohodu modernizovat a chceme ji sladit s mm, moderním přístupem k ochraně investic. Vyjednávání by měla začít na začátku roku 2020, teď je to taková před, fáze před vyjednáváním, eh, kde si všechny strany jak si formulují své cíle. Ehm, těch stran této dohody je docela hodně, budeme se muset všichni dohodnout, to zase to bude tady více straná dohoda. Bude to nelehké, ale je to velmi důležité. A ještě pár slov k ehm, screeningu FDI. Tento rok interně ehm, velmi pracujeme, jak v komisi, tak mezi členskými státy, eh, na přípravě implementace. A ta vlastně spustí ten mechanismus spolupráce. Implementace začne v říjnu 2020. Nařízení už vstoupilo v platnost, ale tato část spolupráce, což je vlastně ústřední bod toho mechanismu, ten bude spuštěn eh, v říjnu 2020. A my musíme nastavit eh, ten koordinační mechanismus. Eh, interně v komisi už máme zabezpečený kanál komunikace, jsou to opravdu důvěrné informace, které je potřeba si vyměňovat, takže v tuto chvíli ještě není úplně eh, k dispozici eh, žádný nástroj, žádný kanál a my vytváříme nový. A nastavujeme se interně postupy, díky kterým komise bude moci přijmout stanovisko ohledně jednotlivých eh, transakcí přímých zahraničních investic pokud by tam vznikaly obavy, co se týče veřejné bezpečnosti či veřejného pořádku. A um, toto má být přijato do lhuty 35 dnů. A je dost těžké za takovou tu dobu uh, udělat plnohodnotnou analýzu a to stanovisko vydat uh, k jednotlivým transakcím a těch transakcí bude docela hodně, protože do Evropy teče řada mm, zahraničních investic. Takže pro nás je to docela velká výzva v parlamentu eh, znovu tady budeme v tomto eh, výboru. Eh, budeme pro vás mít takové souhrné zhrnutí, kde přesně vysvětlíme, jaké kroky byly podniknuty od přijetí tohoto nařízení a také tam popíšeme přípravné kroky směrem k implementaci. A ještě poslední věc k tomuto screeningu. Vypracovali jsme, máme velmi dobrou spolupráci s USA a Japonskem, je to trilaterální formát, kde eh, si vyměňujeme osvědčené postupy a je to pro nás velmi užitečné, protože máme eh, velmi dobré zkušenosti USA a Japonska v této věci. Děkuji. Thanks a lot. Děkuji eh, za velmi přesné informace a teď dávám slovo Kolinovi. Děkuji také za to milé uvedení. Jsem velmi rád, že tady s vámi dnes mohu být. Eh, mám pro vás informace o práci komise ohledně multilaterální eh, reformy eh, systému řešení sporu a chci zmínit tři věci. Především ten multilaterální investiční soud, potom práce eh, Exidu, eh, Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů a potom eh, příslušná úmluva, která už je také na stole institucí několik, nějakou dobu. Pokud je o ten multilaterální investiční soud, tak je to projekt, který byl podpořen v minulosti a komise dostala povolení od Rady, to bylo v březnu 2018, aby mohla vyjednat multilaterální investiční soud. A máme k tomu také pokyny pro vyjednávání, které jsou k dispozici na webové stránce komise. Diskuze ohledně tohoto investičního soudu probíhají v pracovní skupině OSN je v skupině UNCITRAL. Eh, tam má pracovní skupinu 3, která se zabývá potenciální reformou eh, řešení sporu mezi investory a státy. Eh, je to tedy otevřená pracovní skupina všem členům OSN a všem pozorovatelům. Účast je tam vysoká. Na posledním zasraní tam bylo zastoupeno 106 zemí. Veškeré dokumenty v tohoto procesu UNCITRALu jsou k dispozici na jejich stránkách. Jsou tam písemné zprávy s diskuzí nebo zápisy z diskuze. Eh, většinou je to k dispozici eh, okamžitě po diskuzích. Je tam také, jsou tam také audio nahrávky. Když byste náhodou večer nemohli usnout, tak si můžete poslechnout celotýdenní diskuze. A ještě chci zdůraznit dvě věci. Ehm, je tam také, eh, jsou tam prostředky pro cestování. Eh, přispívají do toho EU, e Německo a Švýcarsko, tak aby se mohli účastnit i eh, zástupci méně rozvinutých zemí. A jsou to diskuze otevřené s účastněným stranám, to znamená příslušné organizace, které to zajímá, se také mohou diskuzí a zasedání zúčastnit. Měli jsme několik různých eh, zasedání. Ehm, začalo to v listopadu 2017 a teď jsme se dohodli, že tady existují výrazné obavy, pokud jde o tento systém řešení sporu mezi investory a státy. Došli jsme také k závěru, že ehm, by bylo vhodné systém reformovat. A teď pracujeme na tom, jaký typ reformy ehm, by tato skupina měla odsouhlasit. E, budou zasedání v polovině října, ve Vídni, v polovině ledna, také ve Vídni a na začátku dubna v New Yorku. A na konci těchto zasedání se snad dohodneme, dáme si potom čas na takzvané strukturální reformy. Um, to je tedy reforma, která povede k vytvoření um, stále struktury toho investičního soudu. Ještě před další schůzkou um, pracovní skupiny bude uh, intersessional. To proběhne v Guinea v Konakry a uh, navazuje to na zasedání uh, z Koreje a Dominikánské republiky. Uh, cílem těchto zasedání v mezidobí intersessional je um, podělit eh, se o informace se zeměmi v daném regionu. Takže teď eh, se eh, zaměřujeme na africké, především frankofonní africké země. A zase platí to, že zde je ten fond pro uhrazení cestovného, který jsem zmiňoval. Celkově to vidíme tak, že tady máme docela velkou míru zapojení do tohoto procesu. Jak jsem řekl, minule se účastnilo 106 zemí a je tady spousta zemí, které mají zájem na této strukturální reformě, to znamená vytvoření stále struktury. A máme tady také eh, řadu dokumentů, eh, které jsou k dispozici na stránkách Oncitralu a které eh, jdou tímto směrem. Evropská unie také přišla s dokumentem v lednu tohoto roku, kde jsme koncepčně sepsali jak by tento multilaterální investiční soud měl vypadat. Takže příští zasedání budou podle nás klíčová, protože mm, na těch začneme pracovat na tom konceptu tohoto soudu s našimi partnery. A potom se bude pracovat konkrétně na textu. A myslíme si, že to bude trvat tak rok, dva roky. Jak jsem eh, zmínil, chtěl bych ještě eh, hovořit o Exidu, Mezinárodní centrum pro eh, řešení investičních sporů. To je hlavní orgán, který řeší tento typ sporů. Rozhodli se, že aktualizují svá pravidla, ale nebudou revidovat smlouvu. Takže um, ta reforma bude mít pouze omezený charakter. Exit v srpnu zveřejnil třetí verzi potenciálních pravidel a těch změn. Bude se to diskutovat na, tři, eh, na zasedání v polovině listopadu. EU eh, e eh, se toho účastní a tlačí na reformy, které máme v bilaterálních dohodách, ale jak jsem říkal, ta diskuze nemůže Eh, zajít tak daleko jako ta pracovní skupina ke strukturálním reformám, ale zabývají se například transparentností, eh, financování za tři, hm, třetími stranami a nebo eh, jinými tématy. A my očekáváme, že by mělo být možné revidovaná pravidla přijmout na začátku příštího roku. Záleží potom na výsledcích to zasrání v listopadu. A Poslední věc chtěl bych zmínit takzvanou uh, eh, Mauritius Convention. Uh, je to multilaterální přístup k ISDS a řeší se tam otázka transparentnosti. a um, zásahy do investičních dohod. Cílem této umluvy je um, uplatnit uh, tato pravidla na uh, všech tři tisíce uh, stávajících dohod. Je to takový model pro eh, ten multilaterální investiční soud a jak si jistě vzpomenete, komise eh, k tomu přišla s návrhem na začátku roku 2015, požádala radu, aby eh, přijala rozhodnutí o podepsání, potom to bylo posláno parlamentu, Čekalo se ještě na stanovisko 2015 k dohodě FDA se Singapurem – a e, teď jsme se znovu obrátili na radu, ale rada má teď takové stanovisko, že aby mohla schválit rozhodnutí o přijetí, o, o podepsání, musí s tím souhlasit všechny státy. A bohužel jsme se dostali do situace, kdy je tady velmi malý počet, ale prostě je tady pár členských států, které s tím nesouhlasí. Nechtějí podepsat tuto umluvu která je důležitá. Takže komise se dále snaží eh, tlačit na radu, aby rada přijala toto rozhodnutí o podepsání, tak aby eh, potom parlament mohl eh, vypracovat svou pozici. Takže to je z mé strany vše. Rád odpovím na otázky. A jak říkal Karl, budeme pro vás mít do budoucna další informace o vývoji. Thanks a lot also to you, Colin. Děkuji vám, kolene. Kolene, mohli byste říct, které země nepodepsali eh, tu konvenci z Mauricia? I think, I think it's fair to say, I don't think I should name já myslím, že eh, bych je neměl jmenovat, ale v podstatě jsou to země, které mají nejvíce problémů s transparentností jako takovou a také s právním státem. A možná bych ještě měl říci, že e, to, že to podepisuje Evropská unie, tak je to proto, abychom tady měli energetickou chartu, na kterou se bude vztahovat e, tedy ta ta, ta pravidla o eh, pravidla o transparentnosti, tak doufám, že jsem eh, to vyjádřil dostatečně. Eh, chystáte se na kariéru v diplomacii? Takže komentáře. I Felicitar a los dos ponentes por su presentación y que... Já bych vám chtěla poblahopřát eh, k této prezentaci a chtěla bych položit několik konkrétních otázek. Pan Petina to eh, uvedl jednu věc, kterou s ním sdílím. A sice řekl, že politika eh, v investicích je velice důležitá z hlediska trvale udržitelného vývoje. Jde tady zvláště o závazné e, ustanovení a o závazky, které jsou přijaty podniky, i když tady nemáme jednoznačný mandát. Já bych se chtěla zeptat, jakou roli zde může hrát komise a jak zajistit, aby tato vyjednávání začala. Nyní e, eh, mnohostraný soud z hlediska investic. Můžete mi říci, kdo bude garantovat konzistentnost mezi jednotlivými usneseními, která budou přijata. A jakým způsobem zajistíte tuto konzistentnost? Budete spolupracovat s nějakým soudem, eh, který můžeme najít v tom normálním schématu běžných soudů? A jaký harmonogram tady bude mm, použit? To znamená, za jakou dobu dospějete k nějaké dohodě z hlediska těchto mnohostranných investičních soudů? Můžete nám také říci, zda Japonsko se bude účastnit těchto prací a jaký postoj má Japonsko vůči tomuto vyjednávání ohledně těchto investičních dohod. A poslední otázka z mé strany. Co se týče dohody s Čínou a souvisejících vyjednávání, jak se stavíte k hedvábné stezce? Myslíte si, že bude možné obhajovat strategické zájmy EU e, v této souvislosti? A jaká je situace z hlediska tohoto projektu Hedvábné stezky? Víte, že je to obhajováno Čínou a nyní pan Scholz má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl taky velice poděkovat za detailní zprávu, která nám byla podána z hlediska všech těch aspektů evropské investiční politiky. Dvě otázky. První se týká energetické charty. Vy jste popsal tu situaci, v které jsme. Hovořil jste o tom, že příští rok bude další kolo vyjednávání. Jak víte, některé eh, členské státy mají obtížné podmínky z hlediska této energetické charty. Takže chtěl bych vědět, zda komise plánuje s nějakou výjimkou anebo s možností těchto členských států opustit tuto chartu. Protože pokud nebudeme postupovat dále, tak jak jste o tom hovořil, myslím si, že bude možné nějakým způsobem jaksi přeskakovat toto, tuto povinnost členství. Pan Kon hovořil o investiční politice a příslušných eh, soudech. Já myslím, že byl vyslán určitý signál, že tady eh, nejde jenom o právo na obhajobu eh, přímých investic, ale eh, že se jedná také o povinnosti těchto investorů. A sice z hlediska domácích i zahraničních investorů. Jakým způsobem překonáte tento problém? To znamená, eh, jakým způsobem rozvíjet hm, zvláštní právo investorů v rámci těchto ekonomických celkových výkonů, o které tady jde. Takže jaké cesty tady jsou z hlediska rozvoje této cesty vedle těch běžných postupů soudů? Paní Brinkoma, děkuji, děkuji za vaši prezentaci. Já bych ráda znala vaše stanovisko ohledně judikátu který byl vystaven z hlediska mm, Evropského soudu ohledně ISDS. Musím říct, že toto stanovisko tohoto soudu jaksi nás nezbavilo těch pochybností. Víte, roku 2018 bylo uvedeno také z hlediska OSN, že tady byly mm, problémy z hlediska reform v oblasti obnovitelných zdrojů. Víte, že podniky, které mají fosilní paliva nebo vyrábějí je, chtějí investovat eh, obrovské částky z hlediska nové těžby. Víte, že tady máme také pařížskou dohodu eh, kde se hovoří o tom, jakým způsobem postupovat z hlediska těchto rezerv uhlí, které jsou ještě k dispozici. Takže to jsou důležitá rozhodnutí. Asi tušíte, kam směřuji. Víte, že ty útoky na eh, toto odvětví mohou být svým způsobem podpořeny právě stanoviskem tohoto soudu, takže bych eh, se ráda seznámila s vaším stanoviskem k této záležitosti. Děkuji. Ano, prosím. la pregunta de, que usted proporcione la relación. Já si myslím, že když se podíváme na vz vztahy těch zemí, které nechtěly podepsat tu dohodu eh, s Mauricia, tak eh, a to, co jste říkal, že jako jsou to země, které eh, nepodporují transparentnost, tak můžete vysvětlit tomuto výboru, kdo přesně to je. A potom druhá věc. Vy jste říkal, že se začíná jak se vyjednávat o tom konceptu, na základě kterého se eh, vyvine ten ehm, multilaterální soud. To znamená, jsme ve fázi ještě před nějakou koncepční definicí toho soudu. Vzhledem k této situaci, a už to říkala kolegyně, jak, eh, jaký je tady časový harmonogram? Kdy můžeme očekávat ehm, s určitou jistotou ehm, dosažení této dohody? Thanks a lot and... Uh, Děkuji mnohokrát. A z mé strany já již eh, po dobu eh, pěti let eh, jsem se zabýval těmito záležitostmi a plánováním a v podstatě poslední téma se týkalo ohledně nařízení, která budou fungovat do roku 2020. Víte, že existuje dohoda o investicích v rámci Evropské unie eh, a eh, některé české státy samozřejmě se snaží o reformu. My jsme přijali nařízení roku 2012. Eh, jedná se o modernizaci tohoto nařízení to znamená, kdy můžeme očekávat nějaké akce z hlediska komise na tomto poli? Karlo, kdo začne? Yes, thank you very much. Um, for... Ano, děkuji. Eh, především eh, k paní Spiniero, eh, která hovořila o pozici komise k těm závazným smlouvám OSN, o čem se diskutovalo před pár lety z iniciativy Ekvádoru, kde nám to poněkud se zpomalilo a my jsme tedy konečně dostali revidovaný text a já myslím, že bych tady neměl hovořit o pozici komise, eh, poněvadž eh, toto je otázka de facto komise a eh, ne, nejenom komise, ale také tam v tom hrají úlohu členské země a útvar pro zahraniční činnost tak eh, de facto eh, tady to jde hlavně o ten proces, jak eh, tedy proběhl a jak byl původně navržen. Ono se to původně mělo týkat pouze zahraniční společností, takže my jsme tady především chtěli eh, zjednodušit situaci v tom, že jsme říkali, ano, my jsme určitě ti hlavní proponenti, čili eh, my nemáme nic proti eh, právům, lidským právům, ale teď je otázka, kdo by to měl plnit. A my tedy říkáme, že všichni, nejenom my. To je vlastně ten, ta výchozí naše pozice. Protože eh, my jsme de facto byli zde jediný eh, zástupci rozvinutého světa, ale já myslím, že eh, nyní je tady šance, že ta debata by mohla pokračovat poněkud vyváženějším způsobem, no to uvidíme. Očekáváme tedy nový text a my se k tomu vyjádříme, zajímáme pozici spolu s členskými zeměmi, ale v žádném případě e, se nesnažíme tedy ten e, proces nějakým způsobem brzdit nebo cokoliv takového. My se nebojíme eh, našich eh, závazků investorských. My se očekáváme, my očekáváme, že investoři se budou chovat eh, v Evropské unii úplně stejně, jako se chovají nebo v zahraničí stejně, jako se chovají v Evropské unii. A my každopádně chceme aby se investor eh, vlastně respektujeme to, eh, že musí si založit firmu v zemi, kde podniká, no a eh, teprve v okamžiku, kdy to začne plnit, tak tedy platí to, že se na něho bude stahovat ochrana. Teď je otázka, jak vlastně tedy na eh, ta, eh, ten přístup Číny. Já musím říci, že my tedy neakceptujeme eh, ten přístup cesta a pás stejně jako si to představuje Čína, Ono, eh, my tady vlastně eh, je do toho zapojeno několik eh, evropských zemí, takže my nejsme jenom recipienti. Nám jde o maximální transparentnost a také o respektování mezinárodních standardů. A to samozřejmě znamená dodržování také pravidel, Eh, poněvadž jde o to, ať už jde tedy o pravidla pro Čínu, čínské eh, firmy u nás nebo naše firmy v Číně, my proti tomu nechceme bojovat. Eh, my si přejeme a chceme tedy, abychom tedy tím, že budeme jednat, tak Máme tady země, které eh, přispívají, tedy přijímají eh, čínské investice, to je pravda. A tady nám samozřejmě eh, může pomoci respektování pravidel, které budou pro všechny. Vy se velice Eh, přímo ptáte, jestli tedy eh, tu chartu budeme respektovat nebo ne. A my tedy chceme, aby to bylo kompatibilní s moderním eh, investiční dohodou. Víme, že třeba Itálie nám už tady odstoupila od té energetické charty a my tedy chceme eh, to samozřejmě zlepšovat. Ano, to byl the the grandfathering regulation. A to se týká těch bilaterálních eh, dohod členských zemí my vlastně bychom eh, měli v roce 2020 eh, říci Evropskému parlamentu, jak to vlastně bude. A eh, nám jde tedy nejenom o to, abychom tady řekli, co je a co není, ale také, abychom tady hovořili o možných příštích krocích ale samozřejmě jsme na tom tak, že v současné době nejsme schopni říci, eh, jak to vlastně bude. Jasné je, že eh, z hlediska respektive eh, grandfathering, to má několik cílů. Jednak chceme zajistit to, aby eh, pokud tedy eh, členské země budou chtít vyjednávat takovéto dohody, tak aby samozřejmě mohly a aby to bylo eh, v souladu s evropskými smlouvami. A myslím, že to bylo dosaženo, že to je v pořádku. Otázka je tedy, co s těmi starými smlouvami. A tady musím říct, že Eh, my tady vlastně to máme naopak. Eh, my jsme tady máme těch starších eh, předpisů tisíce a my je chceme tady postupně vlastně zrušit a skutečně nově Eh, nově, nově tedy projednat. Eh, takže to můžeme očekávat eh, do horizontu roku 2030. Ano, děkuji. A já nyní zodpovím tedy otázky o řešení sporů. Za prvé, paní Rodriguez Spinero a dále, pokud se týče tedy očekávání a časové, načasování. Eh, my tady máme řadu zemí, které přicházejí s různými koncepcemi, probíhá řada bilaterálních dohod, bilaterálních jednání a nemáme zatím eh, žádnou jasnou pozici přímo na stole. V příštích několika měsících tak eh, to je vlastně eh, vyjednávání, které se odehrálo eh, v lednu, takže bude se to týkat vlastně, jaké tady máme koncepce. Je to vlastně něco, co brzy nastane, ale zatím ještě tak daleko nejsme. je těžko říci, jak dlouho nám to bude trvat. Já myslím, že je to možné někdy, eh, řekněme, v lednu, případně v dubnu a tady potom budeme moci pracovat na konkrétním textu potom v letech 2021. dá se říci, že ten uncitrál, respektive výstupy z něho se musí každý rok schválit komisí a e, později tedy se to musí schválit e, na valném schromáždění, čili a teprve po schválení valným schromážděním e, se ta smlouva vrátí zpátky členským zemím k ratifikaci. To znamená, že máme koncepčně vlastně připravené na příští dva, tři roky. Pak tady máme otázku konsistentnosti. Tak eh, logika eh, za eh, dohodou u vícestranných investicích se vlastně týká tří tisíc stávajících dohod. My chceme mít tedy eh, mechanismus, eh, který toto umožní, ale znamená to, že eh, si tady bude určitý výběr, ale bude určitý mechanismus, jak s tím nakládat. A pak je tady otázka, jak to interpretovat a aby to bylo konzistentní a to se teprve bude muset Eh, vyvinout. Budeme eh, samozřejmě zkoumat jiné dohody eh, formulované podobně a budeme řešit také otázky vnitřní domácích procesů. A k panu Šolcovi. Závazky povinnosti investorů, tak Karl k tomu už něco řekl. To vlastně eh, v Ženevě eh, zatím funguje. A eh, je třeba tady mít na paměti, že prostě ti účastníci mm, budou muset mít otevřenou jurisdikci. To znamená, že země budou moci předkládat své případy a e, bude je řešit vícestranný e, soudní dvůr. Čili bude se to odvíjet od investiční dohod nebo nějakých dalších e, nástrojů a tak dále. A všem ta myšlenka je taková, jak to řekl Carlos, čili tady ta logika se bude ubírat jinudy, ale de facto mm, ten cíl je jasný. Eh, paní Rodriguez Spinero k Japonsku. Tak eh, Japonsko eh, se samozřejmě účastnit na pracovní skupině, Eh, máme eh, tam eh, stovky, stovky aktivních zemí, ale je třeba říci, že Japonsko se v současné době staví skepticky k tomu, zda je nutné, zda je žádoucí, abychom měli permanentní strukturu. My tedy vedeme dialog s Japonskem, čili doufáme, že pozice Japonska se může vyvinout ale zatím je to tak, jak říkám. No a pak ještě tedy to stanovisko paní Rickman. Komise, jak vás asi nepřekvapí, de facto eh, rozhodnutí soudu z roku, eh, tedy eh, rozhodnutí 117, přivítalo. De facto je tím řešena právní analýza parlamentu a komise a e, e, ratifikace Evropským parlamentem. Důležité je zdůraznit, že podle našeho názoru e, zejména tedy nové smlouvy vyjednávané Evropskou unii musí plně zajistit, zajistit Eh, eh, právo regulovat, tedy to se týká eh, třetích zemí nebo partnerských zemí, také v souvislosti s klimatickými změnami. No a samozřejmě se musí dodržovat naše evropské dohody a myslíme si, že to by nemělo být nějak zvlášť problematické. Také máme zde už vyřešené případy, už určitou judikaturu týkající se předchozích dohod. Tady by skutečně nemělo nic stát v cestě těmto dohodám, pokud se týče klimatické politiky. Děkuji mnohokrát. Já jsem si, že zůstanete s námi v kontaktu, protože investiční politika je důležitá součást celé té hry, takže brzy se s vámi zase uvidím. Mnohokrát děkuji. Další téma to je 13. Je to poslední téma dnešního dopoledne. Bude to ve systému in camera, takže měly by tady být pouze členové parlamentu, asistenti, členové sekretariátu a zástupci politických skupin. Ti mají právo zůstat v tomto sále.